Good afternoon. Ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Prosím vás, kolegové, zaujměte svá místa, abychom mohli znovu zahájit naši práci. Dnešní schůze dnes odpoledne nás nejprve čeká hlasování, takže připravte si vaše hlasovací karty. Jste všichni připraveni? Děkuji vám. Pojďme tedy na to. Čeká nás řada hlasování. Respektive tři hlasování. to druhé je asi nejsložitější a nejdelší. Začněme ale nejprve tím prvním bodem, což je schválení doporučení koordinátorů. Proběhla schůze koordinátorů 24. dubna. Byli jsme informováni, že padly návrhy na plenární květnové zasedání, aby tam byla zahrnuta rozprava o, cituji, nelegálních postupech v Bulharsku, zejména represe a dozor nad politiky, novináři a podnikateli. Konference předsedů se rozhodla nezařadit tuto rozpravu na plenárku, ale předat tuto věc výboru LIBE postoupit tuto věc tedy výboru LIBE. Stejného dne, 24. dubna, po hlasování proběhla schůze koordinátorů a na té schůzi koordinátorů se 30 hlasy pro a 26 hlasy proti rozhodlo zařadit tuto věc na pořad jednání výboru LIBE. Tedy tuto rozpravu o nelegálních postupech v Bulharsku. To znamená, co se tam děje politikům, novinářům a podnikatelům. Ovšem, frakce EPP toto rozhodnutí napadla a požádala, aby bylo o této věci hlasováno v plném složení výboru podle článku 192. Proto o tom hlasujeme dnes. Pochopili jste, o čem tady hovořím? Ne? Ano. A paní Matie, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, prosím o trochu respektu. Vaše kolegyně hovoří. EPP nespochybnila hlasování, ale jenom chci říct, že na zasedání eh, koordinátorů byla poměrně velká většina, proto jsme si přáli, aby k tomu hlasování došlo dnes. Ale nespochybňujeme to hlasování 26. a 30. Máme všem poznámku k té formě. Konference předsedů si jen přála, aby Libe rozhodla, jestli bychom měli nebo neměli mít debatu tady ne vůbec nemít žádnou debatu, ale vědět, jestli nějakcí členové Libe debatu si přejí. Chci tedy tudíž hovořit pouze o formě. Naše skupina si přála, aby výbor Libé se nestal jakýmsi tribunálem. V tomto konkrétním případě se ukazuje, že Evropská komise oficiálně řekla, že nechce zasahovat k tomuto bodu, nechce se k němu vyjadřovat, protože se to řeší u soudu. Výbor Krym rovněž se nechtěl vyjádřit a to bylo jednomyslné přání politických skupin. A jak jste sám řekl, pane předsedo, konference předsedů si nepřála rovněž zasahovat. Naše skupina má za to, že z formálního hlediska je tu zkrátka proces, který probíhá. Bylo by lepší, kdyby bulharská eh, justice o tomto tématu rozhodla spíš, než aby o něm rozhodl výbor Libe. To je jediné, co chci říct svým kolegům, členům Libe. Pokud totiž začneme všem, kteří jsou eh, nějakým způsobem zapojeni toho proces, do toho procesu, tak to máme něco, co bude trvat do konce eh, období, do konce volebního období. Proto tedy EPP hlasovalo proti tomu doporučení. Dobře, paní Matie. Dobře jsme vyslechli a pochopili Komis, výbor Liben není eh, žádným tribunálem, ale je to zkrátka politické forum, které má právo diskutovat o jakémkoliv tématu, které, jim, které má nějaký politický význam pro celou Evropu. Ne jenom pro danou zemi. Ale každopádně budeme hlasovat. Tím se to vyřeší. Budeme o tom hlasovat. Pochopili jste tedy, o co tady jde. Musíme rozhodnout, zda chceme zahrnout na pořad jednání výboru Libe diskuzi o situaci v Bulharsku. Jak to doporučila konference předsedů, bylo tedy hlasování na koordinátorech, ale podle jednacího řádu jedna politická skupina má právo předložit stejnou otázku celému výboru. A to se bude dít právě teď. Ti, kdo jsou proto, abychom zahrnuli tento bod o Bulharsku, o represi a nelegálních postupech. Na pořad jednání výboru Libe budou hlasovat ano. Ti, kdo jsou proti zahrnutí tomu tohoto bodu, budou hlasovat ne. Takže hlasujme. Tudíž zasahuje hlasování, zahajuje hlasování elektronicky. Prověříme. Máte problém s, elekt, s vašimi kartami hlasovacími? EPP má plus 5. Ta, vůbec ani to nemá, to ani nemá cenu. Protože EPP má plus 5, plus 2. Teď S a D má plus 1. Můžeme upravit ta čísla. Teď je to v pořádku, takže hlasujeme. Is it okay? EPP plus one. EPP plus one. There's one. EPP má o jeden hlas navíc. One. Okay. Now. Now the vote is closed. Teď bylo hlasování ukončeno. 32 pro, 26 proti. Čili je to obdobné jako na zasedání koordinátoru. Schváleno, zdá se. A teď přecházíme ke zprávě paní Makovej, což je návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o zmrazení a konfiskaci výnosů ze zločinu v Evropské unii. Spravodajkou je Monika Makovej. A pozměňovací návrh 133 byl stažen. Takže můžeme začít uh, přistoupit k hlasování. Jste připraveni? Kompromisní eh, návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 70 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 71 ne. To je stejné jako 70. Takže 74 pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, drželi se schváleno. 79 pro, proti, drželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Problém? 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti. To není úplně jasné. Prověřme to. 84. Konec hlasování. Máme jednoho EPP a jednoho, e, jednoho, jeden hlas SAD navíc. Můžete upravit to číslo o jedno míň? Takže jak to vypadá? 29, 24, takže schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8, prověříme 95, prověříme 95, hlasujeme. Hlasujeme 95. Konec hlasování. Jeden EPP, hlas EPP navíc. Dvacet tři proti třicet jedna. Zamítá se. Kompromisní návrh osm Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Schváleno. Kompromis 9, schválen. Takže teď až 109 pro. Proti. Není to jasné. 109. Hlasujeme. 109. Konec hlasování. 14 versus 42 zamítnuto. 111. 111. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 112. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 116. Pro, 113, pardon, 113. Pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 116 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 117 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 119 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 118, ne, pardon, ano, 118 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 121 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 123 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 124 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 126 pro proti zdrželi se. Schváleno. 127 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 128 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 22 pro, 22 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 23 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 130 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 131 pro. Proti zdrželi se schváleno. 134 pro. Proti zdrželi se zamítá se. 133 pro. Proti zdrželi se zamítá se. 135 pro. Proti zdrželi se zamítá se. 136 prověříme 135. 135. Konec. EPP. Příliš mnoho hlasů EPP. O jednu, o jeden hlas. 30 proti 20, 27 přijato. 25 pro proti, zdrželi se. Myslím, že to je stejné jako předtím, mělo by to být schváleno. 138, pardon, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 141 pro, proti zdrželi se schváleno. 142 pro. Proti, zdrželi se. Zamítá se. 144 pro. Proti, zdrželi se. Zamítá se. 143 pro. Proti, zdrželi se. Zamítá se. 145 pro. Proti, zdrželi se. Zamítá se. Prověříme to, ale prosím zvedejte ruce, jinak to není jasné. 147, prověřujeme 147. Hlasujeme. Konec hlasování. Máme jeden hlas EPP navíc. 23 proti 29 zamítá se. byl zamítnut. 147 pro. Proti. Co SAD? 147, jak to vypadá? Postupme dál už. 147 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 148 pro proti, zdrželi se. Schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 152 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 153 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 154 pro, Proti? Zdrželi se? Myslím, že, zamí, že se zamítá, není to ale jasné, prověřujeme. 154. 154. Hlasujeme. Konec hlasování. 32 eh, proti 24 je to schváleno. 155 eh, pro. Proti zdrželi se, zamítá se. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 29 pro, 157. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 163 staženo. 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se schváleno. 174 pro, 173 pro, Proti? Zdrželi se, zamítá se. 174 pro. Proti? Zdrželi se, zamítá se. 175 pro. Proti? Zdrželi se, schváleno. 176 pro. Proti? Zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení. 1 pro, pro Není zapnutý mikrofon. Údajně došlo k chybě při přípravě číslování. Takže o tom budeme hlasovat na konci. Postupme dál k úvodnímu stanovení.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 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti zdrželi se schváleno. 57 pro, proti zdrželi se schváleno. 58 pro, proti zdrželi se zamítá se. 59 pro, proti zdrželi se schváleno. 60 pro, proti zdrželi se zamítá se. 61 pro, proti zdrželi se Prověříme šedesátku. Prověřujeme šedesátku. Hlasujeme. Konec hlasování. 26 proti 30 přijato. Někdy to není úplně jasné z toho lesu rukou. Šedesát jedna nebo 60, jsme na naposledy hlasovali, 61 pro, proti zdrželi jsme schváleno, 62 pro, proti zdrželi jsme schváleno, 63 pro, proti zdrželi jsme schváleno, 64 pro, proti zdrželi jsme schváleno, 65 pro, proti zdrželi jsme schváleno, 66 pro, proti zdrželi jsme, zamítá se, 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh. 72 a 73 budeme o nich hlasovat společně. 72 a 73. Protože jsme to přeskočili kvůli té chybičce hlasovacím seznamu. Takže chybějící pozměňovací návrhy, na které nás upozornil kolega, o který teď budeme hlasovat, 72, 73, společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky. První o textu ve smyslu změn elektronicky hlasujeme. Konec. 48 proti 7, dva se zdrželi. Blahopřejeme paní Makovej. Ale chybá, chystá eh, se ještě další hlasování o zahájení mezinstitučního jednání, včetně složení vyjednávacího týmu. Čili teď hlasujeme o vyjednávacím mandátu. Hlasujeme. Konec. 48 plus minus proti 7, 3 se zdrželi. Takže blahopřejeme paní Makovej. Děkuji. Thank you very much to... Ano, paní Makovej. Já bych jenom chtěla velice poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na této zprávě. Děkuji, děkuji mnohokrát a čeká nás ještě další hlasování. Je to hlasování poněkud specifické povahy. A to sice máme hlasovat o vědeckém výboru Agentury pro základní práva Evropské unie, takzvaná agentura FRA. Měli jsme tady také ředitele této agentury, pana Mortena Kertuma, a nyní budeme hlasovat o kandidátech. Máme zde seznam kandidátů do tohoto vědeckého výboru. Každý člen má právo hlasovat, o maxi, respektive hlasovat pro maximálně 11 členů tohoto výboru. Čili budeme postupovat následovně. Já vždy přečtu každé jméno z tohoto seznamu 21 odborníků, kteří byli zvoleni do toho užšího seznamu a budeme o nich jednotlivě hlasovat. Každý z vás ovšem mohl že hlasovat maximálně jedenáctkrát. Ti, kdo následně se dostanou na ten konečný seznam, budou ti, kdo dostanou největší počet hlasů. Čili budeme číst daném pořadí. A může eh, tam tedy být maximálně podpora vyjádřena 11 kandidátů. O co zde jde? Jde tady o to, že stávající vědecký výbor Agentury pro základní práva jeho mandát končí 3. června tohoto roku. Nařízení, které upravuje řídící radu agentury FRA, říká, že tato řídící rada agentury FRA musí konzultovat výbor LIBE předtím, než bude jmenovat 11 nových členů svého vědeckého výboru. Proto zde máme tento seznam 21 kandidátů. Seznam bychom měli přijmout podle toho systému, který jsem vysvětlil, ale chtěl bych jenom přisomenout, že zde není žádná možnost zdržení se, nehlasování. Budete prostě hlasovat o těch lidech, které preferujete vy a můžete hlasovat o 11. 11 lidí můžete tedy vy zvolit. Pro 11 lidí můžete hlasovat. Je to možná poněkud komplikované, ale ne zase tolik. Sr. yes, tenemos un mínimo para votar o no? Pane předsedo, co to tady znamená? Máme minimum pro hlasování? Znamená to to, že my sestavíme seznam těch, kdo byli zvo- zvoleni podle nejvyššího počtu hlasů a maximum je tedy jedenáct. Takže není ale minimální poč, minimum nemáme. Ne, prostě uvidíme, kdo dostane kolik podpory a my následně z nich sestavíme seznam podle tedy počtu hlasů pro. Bude to tajné hlasování, budeme hlasovat elektronicky, přičemž práci za nás tady udělá to elektronické zařízení. A můžete hlasovat až pro 11 členů. We're getting started with a list. Začneme podle tohoto seznamu. Vidíte, že ten seznam je sestaven eh, abecedně. Hlasujeme tedy nejprve Rosemary Byrne. Hlasujeme o Rosemary Byrne. OK. The vote is open. Zahajuji hlasování. Now closed. Končím hlasování. We don't announce it. Nebudeme to zatím vyhlašovat ty výsledky, řekneme si to až na konec. Druhé hlasování. Pan Olivier de Schutter. Olivier de Schutter, hlasujeme nyní, zahajuji hlasování. Now. Končím hlasování. Okay. Third. Mr. Han. Třetí. Han Enzinger. Paní Sommer, vy něco máte? Co Já se přece jenom chci zeptat na to hlasování. Pokud někoho nechci volit, mám hlasovat proti, anebo nemám hlasovat vůbec? Když nebudu hlasovat vůbec, tak pak vlastně je zbytečné hlasovat tajně. A pokud jsem hlasovala, tak jsem hlasovala pro, ne? Tak můžete mi to vysvětlit? Ne, žádné Žádné, žádné ne a žádné zdržení. No ale pak to není tajné. Protože pak je to vidět. Yes, Frau Holmeier. Paní Holmeier? Vážený pane předsedo, pokud si přejete, aby volba byla tajná, tak je zcela nemožné umožnit pouze hlasovat pro, protože pak každý uvidí, kdo hlasoval pro. My budeme hlasovat i o tom ne, o tom proti, protože nemá smysl hlasovat tajně, když pak každý může vidět, kdo jak hlasoval, protože pokud chci hlasovat, tak musím hlasovat pro a jinak nemám žádnou možnost, takže celý tento postup je nepřijatelný. So the others know. No, not the names are recollected. No, the, the names, the names of members voting are not recollected by the system. It's an electronic secret ballot. No, just, just let me, I mean, we shouldn't, we shouldn't... Neměli bychom se teď přerušovat, protože už jsme v průběhu hlasování, ale dovolte mi to vysvětlit. Už jsem to řekl. Toto je velice specifické hlasování, specifický systém hlasování. Je to tajné elektronické hlasování. Čili ten elektronický systém je nastaven a připraven tak, abychom nevěděli, kdo hlasuje pro toho či kterého člověka. A není tam žádná možnost hlasovat proti nebo zdržet se. Neuvidíme, kdo hlasoval pro toho kterého kandidáta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 ano, já už to začínám chápat, co, co teď říkáte. Říkáte třeba, že to světýlko neukazuje, jestli hlasujete ano nebo ne, tak ale vlastně jenom tím, když něco zrovna mačkáte, ukazujete, že pro toho člověka hlasujete. Takže zahrňme tam i volbu zdržet se. I možnost zdržet se. Protože takto tady budete pořád něco mačkat, ale nikdo nebude vědět, jestli mačkáte bílé nebo zelené ve vašem srdci. Čili buď to se zdržujete, nebo hlasujete ano pro určitého kandidáta podle vaší preference. Ale celkem můžete tedy hlasovat 11krát pro, a nebo budete tedy mačkat to prostřední tlačítko, což znamená, že jste se zdrželi. Čili hlasovat můžete buď to ano, anebo můžete mačkat volbu zdržet se, což zařízení nebude počítat. Takže uděláme to takto. Dobrá, budeme pokračovat? Dobře, začneme znovu. Začneme tady znovu. Dobře, takže znovu. Znovu, ještě jednou. První, Rosemary Byrne. Zahajuji hlasování. Rosemary Byrne, zahajuji hlasování. Now closed. Končím hlasování. Dobře. Dále. Olivier de Schutter. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále pan Han Ensinger. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále pan Patrik Festy. Zahajuji hlasování. Now closed. Končím hlasování. Now, Mr. Jose Manuel Fresno. Dále pan Jose Manuel Fresno. Zahajuji hlasování. Now closed. Končím hlasování. OK. Now Mr. Martin Gramatikov. Pan Martin Gramatikov. Zahajuji hlasování. Gramatikov. Pan Gramatikov. Končím hlasování. Dále paní Konstanz Gréve. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále pan Klaus Christian Gulman. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále paní Kristýn Kruma. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Now, Mr. Joseph. Dále pan Josef Marko. Zahajuji hlasování. Now closed. Končím hlasování. Now, Mrs. Johanna. Dále paní Johanna Niemi. Zahajuji hlasování. Now closed. Končím hlasování. Dále číslo 12. Pan Michael Cornelius O'Flaherty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále číslo 13, pan Shane Neil O. Higgins. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále číslo 14. Pan Gerard Quinn. Končím hlasování. Dále číslo 15, paní Ana Maria Salinas de Frias. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále pan Daniel Taršis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále číslo 17. Pan Hannes Treter. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále pan François Tulkens. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Dále 19. Paní Kristýna van Bergen. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále číslo 20. Pan Roman Věruzevsky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále číslo 21, pan John Range. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Děkuji všem mnohokrát. Thank you all. Thank you all. Děkuji, děkuji všem. Jenom si říci jednu věc předtím, než budeme pokračovat s dalším podem na pořadu jednání. Bylo mi řečeno, že bych měl připomenout, že ve stejnou dobu momentálně vedle v sále 4 k 2 probíhá zasedání výboru Krymu. Celá řada členů výboru Libe jsou zároveň členy výboru Krym přičemž vedle probíhá mezi parlamentní jednání k následujícímu tématu, a to sice úloha a zkušenosti národních parlamentů s bojem proti organizovanému zločinu, korupci a praní špinavých peněz. Pro vaši informaci na pořadu jednání Krym rozprava o těchto věcech probíhá spolu s zpravodajem panem Jakolinu, Jakolino do 15.50. Čili momentálně to tam probíhá, mělo by to skončit do 15.50. Dobrá, pojďme dále. Máme tady další bod našeho pořadu jednání. My reminder. Moving on, please, those leaving the room. Pojďme dále. Prosím ty, kdo opouštějí sál, aby tak učinili tiše. Please, if I may have your attention for the following. Můžete mi věnovat pozornost. Máme tady další bod, který se týká delegace týkající se uprchlíků ze Sýrie v Jordánsku. Týká se situace uprchlíků ze Sýrie v Jordánsku. Pojďme tedy dále. Je to bod číslo 16. Prosím. Věnujte mi prosím pozornost. Prosím o ticho v sále. Prosím o ticho ve vašich řadách. Dobrá. Ještě jednou bod číslo 16 delegace týkající se uprchlíků ze Syrie v Jordánsku. Tato delegace proběhla v termínu 11. až 14. února 2013. Týká se to prezentace zprávy této delegace a také výměna názoru s komisí a s úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a rovněž IOM, Mezinárodní úřad pro migranty. Pan Papandrikoju, prosím ještě jednou o ticho v jednacím sále. Pane Cermane, my to tady na pořadu jednání máme eh, ovšem 16.10 psáno. 16.10, takže bych chtěl požádat o krátkou přestávku, abychom tady mohli mít všechny stínové zpravodaje. Nemáme je tady zatím, tady. Nejsou tady stínový zpravodaji. A jsou to ti členové, kteří se účastnili této delegace. Dobře, takže 20 minut, protože někteří lidé, kteří se měli účastnit tohoto bodu, který je naplánován na 16.10, nejsou zatím v sále. Udělejme to tedy správně, máte pravdu, uděláme to v 16.10.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 Please, we may have your attention. Prosím vás o pozornost. Můžeme znovu začít, pokračovat v naší práci. Jak jsem tedy řekl, tento bod se týká delegace, která proběhla. Byla zaměřena na zjišťování situace uprchlíků ze Sýrie v Jordánsku, proběhla v polovině února delegace se skládala ze čtyř poslanců, a to sice paní Judisy, pan Hubert Pirker, Marian Jean Marinescu a já jsem se také zúčastnil jako vedoucí této delegace. Chtěl bych vás stručně seznámit s našimi dojmy. Je to shrnuto rovněž písemné zprávě, která byla distribuována. Máte to před sebou. Byl to velmi působivý zážitek, silná zkušenost. My jsme um, tu dobu naší návštěvy strávili zejména tím, že jsme ověřovali situaci syrských uprchlíků v Jordánsku tím, že jsme navštívili tábor Zátary, což byl skutečně zážitek. Možná jenom bych připomněl, že ta krize začala v roce 2011, kdy přibližně 4 miliony osob byly konfliktem dotčeny, kdy došlo k jejich vysídlení respektive to vysídlení se týká nějakých již dvou milionů osob podle UNHCR. Více než polovina syrských utrplíků, kteří přišli do Jordánska, Egypta, Turecka a tak dále, jsou děti. A 40 z nich mladší 11 let. Jsou to tedy malé děti přibližně 90 celkového počtu syrských uprchlíků v roce 2011 přijeli do Jordánska, takže v Jordánsku došlo k prudkému nárůstu počtu uprchlíků. Syrská populace v Jordánsku se nyní odhaduje na nějakých 200 250 tisíc osob. Je tam 250 tisíc evidovaných osob. Návštěva tábora Zátary nám zabrala celý den. Přibližně eh, tam žije 100 tisíc lidí v tomto táboru. Je to tábor, který před několika lety vůbec neexistoval. Byl vybudovan v červenci roku 2012. Je tam tedy nesmírná koncentrace lidí. Věnuje se tam tomu několik neziskových organizací, UNICEF, UNHCR, IOE, Mezinárodní úřad pro migraci, THV, Zachraňte děti, MDM, IRD a e tyto všechny nevládní organizace zde působí. Problémem v táboře je pochopitelně bezpečnost. Obavy tam jsou, nebo problémy jsou tam hm, sňatky mezi nezletilými, protesta, protesty, nepokoje, demonstrace, násilnosti, všechny tyto problémy Rovněž také ale narůstá počet uprchlíků ve městech, protože 80 syrských uprchlíků žije v městských komunitách. Tato situace pochopitelně má dopad na místní infrastrukturu, na zdravotnictví, školství, což všechno eh, vede k velkému tlaku na kapacitu Jordánska čelit této rostoucí poptávce, těmto tlakům. My jsme také navštívili evidenční centra, hraniční zařízení, pohraniční zařízení, transitní zařízení. Setkali jsme se také s velkou řadou vysokých představitelů, jordánských orgánů, velvyslanců, se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, eh, také se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva pro plánování. Konkrétně Ministerstvo pro zahraniční věci zdůraznilo takzvanou politiku otevřených dveří a zdůraznilo, že nedochází k žádnému navracení obyvatel do Sýrie. Ministerstvo vnitra zdůraznilo, že je ale potřeba mnohem více zdrojů pro to, aby byla zajištěna bezpečnost zabezpečení, sociální zabezpečení, bezpečnost rodin přičemž jejich vlastní rozpočet na to nestačí. Takže zdůraznili potřebu posílení spolupráce mezinárodního společenství a také evropské spolupráce. Setkali jsme se rovněž se zástupci mezinárodních a nevládních organizací a následně jsme vypracovali naše závěry, kdy vyjadřujeme velké znepokojení tou humanitární krizí, oceňujeme úsilí jordánských orgánů, oceňujeme snahu mezinárodního společenství, které se snaží Jordánsku pomáhat. Zároveň však konstatujeme, že absorpční kapacita Jordánska je již téměř vyčerpána a že omezené zdroje bez finanční podpory mezinárodního společenství nejsou dostačující, nepokryjí základní potřeby stále většího počtu uprchlíků. Proto tedy dále zdůrazňujeme odpovědnost mezinárodní společenství Vyzýváme jordánské orgány, aby i nadále ponechali své hranice otevřené všem syrským uprchlíkům. Zároveň vyjadřujeme naše přesvědčení, že sdílení zátěže mezi sousedními arabskými zeměmi má naprosto zásadní význam pro náležité zvládnutí řízení krize. Dále eh, za dlouhodobé řešení považujeme vytvoření programu regionální ochrany, který by měl být prioritou Dále také chceme prohloubit spolupráci mezi mnoha subjekty, které v tom místě působí, včetně neziskových organizací a koordinace jejich činností na hranici. Dále vyzýváme všechny zúčastněné subjekty, aby zaměřili své úsilí na ty osoby v největší nouzi. Rovněž vyzýváme jordánské orgány, aby v táboře Zátary obnovili veřejný pořádek a také vyzýváme jordánské orgány, aby humanitárním pracovníkům a humanitárním organizacím umožnili přístup k hranici. Přičemž se domníváme, že přidanou hodnotu by zde v tomto směru mohl zajistit protokol o poskytování pomoci a monitorování situace na hranici. Toto je tedy v kostce naše zpráva. A já navrhuji, abychom nyní otevřeli prostor pro rozpravu, abychom dali možnost vyjádřit se i organizacím zastoupeným v tomto sále. Navrhuji, abychom nejprve dali slovo zástupci UNHCR panu Kochetelovi. Prosím tedy, zase přejete k tomu nějak vyjádřit. Mr. Cocktail? Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, a děkuji za možnost vyjádřit se k situaci nejenom z humanitárního úhlu pohledu. Musíme každopádně sledovat situaci, sledovat země v regionu, které nesou na svých ramenech břímně zodpovědnosti za uh, přijetí a péči o Eh, uprchlíky. Asi 8 tisíc z nich dorazí každý den do sousedních zemí, jako je Jordánsko a Libanon. Turecko rovněž hraje nesmírně důležitou roli tím, že nabízí mimořádnou podporu. Turecko už od dubna 2011 hostí 400 tisíc uprchlíků. Je to více uprchlíků než počet žadatelů o azyl, které ostatní evropské země obdrželi za mnohem delší období. Takže je to eh, skutečně těžké říkat jim, aby udržovali hranice otevřené a zároveň uzavřít hranice eh, Bulharska a Kypru. Naše naléhavé obavy týkající se Syrie a Evropy snažíme se tedy dokončovat eh, ucelený evropský azylový systém, včetně transpozice a další implementace, musíme vzít v potaz některé pozměněné ustanovení, která by se mohla vztahovat na tyto osoby, které mají tak značnou potřebu mezinárodní ochrany. Musíme zajistit, aby měli přístup k ochraně, aby se jim tato ochrana, ochrana dostala. Počet syrských uprchlíků není příliš vysoký. Je to zhruba 36 tisíc osob od dubna 2011. A mnoha, mnoho zemí má poměrně vysokou míru uznávání žádostí ochrany nebo eh, doplňkové ochrany, ale jsou tu některé velké mezery. Některé členské státy systematicky se uchylují k zadržování žadatelů o azyl Syrie a e, také v některých zemích je velmi nízká míra uznávání žádostí a jinde je zase obrovské, obrovské množství nespracovaných žádostí. Pokud jde o přístup k e, evropskému e, na, na evropské území je potřeba v některých případech omezit vízová omezení a přistoupit také jako uplatnění ustanovení na združování rodin. Další překážky syrských přistěhovalců souvisí s implementací našeho azylového aky. Existují nadále některé postupy, kdy je jasné, že implementace probíhá takovým způsobem, že humanitární potřeby nejsou skutečně prioritou. Třeba když syrští uprchlíci uznaní v jednom státě nemohou být snadno sjednoceni s rodinnými příslušníky v jiném členském státě jen proto, že tomu brání určité regulační formality. Měli bychom to řešit pouze striktním uplatňováním AKI, nebo bychom měli využít eh, naší diskreční pravomoci? hlediska UNHCR je to jasné a vyzýváme členské státy azylové orgány, aby zajistili, aby eh, syrští azylanti měli přístup na evropské území, aby měli přístup k eh, spravedlivému procesu zpracování jejich žádostí. Měli by dostat minimální nutnou potřebu eh, základních práv ve všech státech. To se zatím neděje nesmí být také systematicky zadržování, jak se v některých členských státech děje. Kdykoliv je to možné, měli bychom tomu zabránit. Žádost o azyl by měla být e, konzistentnější. Musíme si uvědomit, že jsou to většinou uprchlíci, kteří prchají před persekucí. Rodinní příslušníci postižení e, tímto válečným konfliktem by měli být sjednoceni se svými rodinami, zvláště s ohledem na to, aby měli ti, kdo jsou stále v sousedních zemích, příležitost dostat se do Evropy a být tu uh, usazeni. Vysoký komisař pro uprchlíky přivítal návrh Německa pomoci pěti tisíci uprchlíkům v rámci nového hum, programu humanitární pomoci. Začali jsme identifikovat tyto uh, uprchlíky, kteří mají naléhavou potřebu přemístění. Vítáme eh, nabídky členských států, kteří se nabídli, že eh, jsou ochotni, ochotni přijmout tyto obyvatele. Zatím je to Švédsko, Dánsko a Švýcarsko. Nadále monitorujeme situaci a připravujeme se na možnost dalšího přemístěvání populace v budoucnu. Doufám, že evropské členské státy by byly ochotny k tomu významnou měrou přispět. Tyto konkrétní kroky jsou naléhavé. Máli Evropská unie konkrétně prokázat svou solidaritu s Jordánskem, Libanonem, Libanonem a Tureckem mezi jinými státy, které tak velkoryse reagovaly na potřebu ochrany uprchlíků, kteří musí prchat přes porušováním lidských práv v důsledku konfliktu v Syrii. Děkuji. A nyní má slovo pan François Gemens, který zastupuje, který je specialistem pro, specialistou pro řešení krizí v rámci IOM Brussels. Děkuji. Chci se vyjádřit jenom k některým aktivitám IOM v Jordánsku. Poskytujeme eh, dopravní podporu syrským uprchlíkům od eh, transitních eh, zařízení do uprchlických táborů zpracováváme zhruba 1500 uprchlíků denně, většinou překračují hranice v noci, přepravujeme je potom do toho e, tábora Zatari a také do, eh, ke, do tábora Červeného kříže Emirates. Většinou jsou z Dara a okolních vesnic a překračují Talšiba a e, hraniční přechody Talšiba na Nasid. Máme také zdravotnický tým, který poskytuje eh, například očkování proti neštovicím a dáváme k dispozici uprchlíkům eh, také další, například potraviny a další. Ehm, vyšetřujeme je eh, na tuberkulózu a provádíme další zdravotní aktivity v táboře. Jsme znepokojeni násilím, zhoršující se situací z hlediska bezpečnosti v táboře samotném. Jsme svědky stále více problémů související s, s pohlavním zneužíváním a dalšími, dalšími problémy v táboře v důsledku rozsáhlého počtu uprchlíků v, na jordánské půdě. Děkuji, to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Za Evropskou komisi pan Antoine Lemasson, který je zástupcem vedoucího jednotky v rámci DG ECO. Děkuji vám, pane předsedo, za, vaši, za tuto zprávu, za prezentaci, kterou jsme vyslechli. Je to velmi zajímavé, protože pokud srovnáme údaje o počtu uprchlíků v té zprávě, 250 tisíc registrovaných osob tehdy v době vaší návštěvy před třemi měsíci a dnešní čísla, což je asi 450 tisíc osob, tak eh, z toho je patrné, že došlo k dalšímu nárůstu, dalšímu zhoršení situace, což platí jak pro situaci uvnitř Syrie, tak i pro situaci v sousedních státech. Chci připomenout, že teď je registrováno asi 1,4 milionu uprchlíků v Syrii plus sousedních zemích, zatímco na začátku letošního roku to, toto číslo bylo asi 850 tisíc. Nebudu teď zacházet do dalších podrobností té situace uvnitř Syrie. Z humanitárního situace je ta situace opravdu strašná. A z hlediska další ho další perspektivy můžeme říci, že v sázce je skutečná, skutečně stabilita celého regionu. Zvláště pro dva státy, které jsou finančně slabé, a to je Libanon a Jordánsko. V kostce Evropská komise um, a vůbec tedy reakce Evropské unie. Snažíme se být co nejvíc přítomní v terénu, prostřednictvím expertů z eh, DG Eco, v Amánu, v Bejrutu, v Ankaře. Měli jsme také kancelář v Damašku, ovšem museli jsme ji hibernovat, neboť bezpečnostní eh, situace nedovolila další aktivitu, ale může být rychle reaktivována, pokud se situace zlepší. Dále s, eh, provádíme návštěvy na vysoké úrovni. Komisařka Georgieva navštívila Turecko, navštívila také Jordánsko a Libanon s vysokým komisařem Guterrezem a navštíví se, vrátí se také do Jordánska a Libanonu koncem tohoto týdne. Pravděpodobně navštíví i komplex Zatari. Pokusí se navštívit hranici, pokud to bezpečnostní podmínky dovolí a v Libanonu také navštíví Bekaru. Setká se s oběma premiéry a s ministry zodpovědnými za řešení situace s uprchlíky. Naše podpora je také finanční, podporujeme naše humanitární partnery, včetně agentur OSN a Hnutí Červeného kříže. Připomínám, že v této fázi Evropská unie je největším dárcem v této krizi. Celková pomoc Evropské unie představuje 473 milionů eur, 200 milionů za komisi. Tam už eh, jsme v podstatě plně angažováni a další 273 od členských států. stojí za to také říci, že polovina této pomoci je na potřeby přímo v Syrii, čtvrtina Lebanonu, čtvrtina Jordánsku. Z toho vidíte, jaké jsou naše priority. Jsou to tyto tři státy. Máme za to, že Irák a Turecko mají kapacitu, tedy z hlediska priorit, mají kapacitu reagovat sami, když samozřejmě i tam uvažujeme o zvýšení eh, naší přítomnosti. Chceme zvýšit tyto částky dále. Vyhlásíme další podporu. Globální hodnota by měla být kolem 65 milionů eur pro Syrii, Libanon a Jordánsko. A pomez, snažíme se vyčlenit také omezené zdroje, které máme na další krize světa. Snažíme se to lépe zacílit a zlepšit koordinaci nadále také ve vztahu k Libanu a Jordánsku se snažíme předávat klíčová poselství místním orgánům, aby respektovali princip otevřených hranic. Jsme také přesvědčeni, že alespoň z politického finančního hlediska je zapotřebí udělat více to, co se zatím udělalo, nestačí. Hovoříme s eh, kolegy z ASV, tedy eh, se služby pro vnější činnost eh, a uvažujeme o uceleném balíčku reakce na tuto krizi. A nyní dáme příležitost kolegům poslancům, poslankyním, těm, kdo byli v delegaci ale ještě za komisi Matias L. European Parliament and the Libe Committee Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji parlamentu a výboru Libe za pozvání a za možnost zúčastnit se debaty k tomuto tématu. Komise je velice znepokojena eh, politickou bezpečnostní a humanitární situací v Sýrii. Situací uprchlíků v tomto regionu a zpráva eh, ukazuje, jak zoufalá ta situace v terénu skutečně je. My jsme se seznámili s vaší zprávou a vítáme zjištění vaší mise. Také bych chtěl vyjádřit podporu doporučením, které jste formulovali. Nicméně chtěl bych uh, pos, vážené kolegy také upozornit, že několik z těchto doporučení je realizováno v praxi. Uh, Eh, například ty činnosti v terénu a také mm, kolega z UNHCR tady hovořil o té situaci syrských uprchlíků přímo v EU. Chtěl bych zdůraznit, že Evropská unie se snaží eh, sledovat určitou jasnou linii toho, co by se mělo dělat v Syrii a v sousedních zemích. Za prvé, neustále průběžně poskytujeme asistenci uprchlíkům a vysídleným osobám, a to jak v regionu, tak i tam, kde to je možné přímo v Sýrii. V této souvislosti Evropská unie, komise velmi úzce spolupracuje s agenturami OSN, zejména s UNHCR přímo v terénu. Dále bych se podíval na vaše doporučení číslo 5, a to sice průběžné poskytování podpory. Evropská unie se zatím soustředila na poskytování humanitární pomoci a základní podpory. A to sice syrské populaci, která je zatím ještě v Syrii, a také uprchlíkům, kteří se rozhodli Syrii opustit a nalézt útočiště v sousedících zemích, zejména Jordánsku, Libanonu a Iráku. Další poskytování humanitární pomoci je podle našeho názoru bezprostřední a důlež, nejdůležitější prioritou. A jak ji řekl můj kolega z DG Echo, my jsme v této oblasti stále vedoucí mezinárodním činitelem. V tomto kontextu bych také chtěl zdůraznit význam sousedících, sousedních zemí. Je velmi důležité, aby nadále ponechali své dveře otevřené to je důležité, je to zmíněno tady v bodě 6 a týká se to zejména uh, Jordánska, Libanonu a Iráku. Tyto země zatím se vstřícně stavily k přijímání uprhlíků a Evropská komise se snaží ze všech sil jim pomáhat. Vy jste také zmínil program regionální pomoci. Hmm v současné době složky Evropské komise ve spolupráci s ostatními mezinárodními subjekty vytvářejí takovéto programy, přičemž celkový cíl je posílit kapacitu zemí sousedících ze Syrii, aby byly schopny lépe řešit situaci uprchlíků. A to tady nejvíce se zaměřujeme na Jordánsko, Libanon a Irák, což je ostatně zmíněno i ve vašem bodě číslo 8. Dále eh, jsme snažíme postupovat v souladu s komuniké Evropské komise z roku 2005. A to sice podporovat aktivity, které budou přímo ve prospěch uprchlíků. Program regionální pomoci RPP by měl být operativní někdy v roce 2013. Vy jste také hovořil o úloze Turecka. Snažíme se tady podobné věci vytvářet i pro Turecko prostřednictvím generálního ředitelství pro rozšiřování a dalších složek UNHCR. Dále bych chtěla rovněž říci, že potřebujeme, a to je potřeba zdůraznit, že potřebujeme rovněž velmi opatrně tomu přistupovat a poněkud možná mírnit naše očekávání, protože potřebujeme aby ty hostitelské země byly na naší straně. Nemůžeme od nich očekávat okamžitou připravenost eh, nám poskytovat podporu. To musíme mít na paměti. A konečně bych se chtěl dostat k situaci žadatelů o azyl ze Sýrie přímo v EU a uprchlíků ze Syrie přemo v EU. Bylo to tady už zmíněno podrobně. Doposud ty jejich počty byly relativně míné a zvládnutelné. Hovoří se skutečně o nějakých 30 tisících lidech od začátku krize v dubnu 2011 až do roku 2012, čili konkrétně 32 tisíc osob do konce roku 2012. Nedávná čísla ovšem podporu ukazují a že tady ta míra uznávání v rámci EU je nějakých 93%. Dále pan předseda říká, musíme opravdu dodržet časový rámec, ještě nás čeká rozprava o půl minuty, půl minuty už jenom říká řečník. Vypadá to, že mezi členskými státy panuje všeobecný konsenzus, že Syřané přítomní v EU by neměli být vraceni do Sýrie bez ohledu na jejich právní status. Ale, a to je v souladu s tím, co řeklo UNHCR, v některých členských státech je míra uznávání velmi nízká, například v Řecku nebo na Kypru je to téměř 0%, což je možné jenom část, možná částečně vysvětlit tím, že řada lidí se falešně vydává za seřany. Z toho důvodu tedy úřad uspořádal celou řadu setkání nedávno v březnu s členskými státy, aby se projednala míra jejich usnávání, aby byla zajištěna větší konvergence. A konečně v rámci eh, tohoto úřadu se také řeší otázka sjednocování rodin jsme toho názoru, že rodinní příslušníci již přítomní v rámci EU by měli mít možnost se sjednotit se svými rodinami a je tedy zde apelováno na členské státy, aby udělovali víza pro humanitární účely. Rovněž se v rámci praktické e, schůzky v březnu projednávala míra konvergence v této Omlouvám se za to, že jsem hovořil dlouho, říká řečník, ale bylo to nezbytné. Dobrá, a nyní máme diskusi. Nejprve pan Pirke. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo to velice zajímavé vyslechnout si zde tyto zprávy a také bylo zajímavé prostudovat si dokument výboru. Naše návštěva, pokud o ní mohu krátce pohovořit, ukázala jednu věc v Jordánsku a ze strany jordánských orgánů se odvádí skutečně skvělá práce a mezinárodní organizace humanitární pomoci IOM zde zastoupených také poskytují skvělou podporu, spolu spro, spolupracují tam, kde ta spolupráce funguje, tak je i ta poskytnutá pomoc přímo na místě velmi dobrá. Druhá poznámka. Po mnoha rozhovorech s uprchlíky se ukázalo, že nejvyšším cílem je mimo v danou zemi nebo i v dané zemi dosáhnout bezpečného stavu a co nejrychleji se vrátit. I uprchlíci signalizovali, že během jejich pobytu v táboře se vracejí domů, aby zjistili, jaká je situace, jestli Eh, například eh, došlo k nějakému rabování a podobně. Takže z toho lze vyvodit, tak jak to také uvedl výbor eh, ve svém dokumentu, prioritu má pomoc přímo na místě, poskytovaná přímo na místě, tak aby ta pomoc znamenala určitou míru bezpečí a také v rámci pomoci se postarat o to, aby Eh, lidé mohli se co nejrychleji vracet zpět do Sýrie, eh, do své země původu. Bude třeba poskytnout podporu těm okolním zemím, žijícím kolem Sýrie a zde je třeba potrhnout zvláště to, že eh, v těch hraničních oblastech sousedních států poskytnutá pomoc je ta nejlepší pomoc, protože pomocí ní lze také nejlépe podpořit ten cíl brzkého návratu. Dále by bylo třeba se zaměřit na to, aby pokud možno eh, nastala náležitá právní situace v rámci jednotlivých eh, táborů, protože jsou v podstatě velikostí průměrného města, kde panuje e, vlastně absence práva. Vy jste upozorňovali na to, že tam přibývá kriminality, e, utlačování, prostituce a i my e, jsme to zjistili, na místě nám to bylo potvrzeno, takže podpora by měla být napřena i tím směrem, že Eh, zajistíme vládu práva v jednotlivých táborech. My jsme také vyzvali jordánskou policii, aby eh, naplánovala intenzivní přítomnost na místě, tak aby tam působila preventivním způsobem a aby to mělo preventivní účinky. Já si myslím, že to jsou dva body, na které bychom se měli v tom krátkodobém měřítku zaměřit. Málo se zmiňovalo nebo kontraproduktivně se prezentovala situace, že panují pokusy o to navrhnout určité přesídlení nebo vznik nových sídel. To také není v zájmu dotčených osob a bylo to také jasně uvedeno, že o tento cíl nejde, že oni si přejí místo Eh, pomoc přímo na místě u hranic a proto vyzývám všechny, kdo jsou za to zodpovědní, aby právě toto podpořili, protože jenom taková forma pomoci je produktivní. Děkuji. Děkuji, paní Rysbek. Děkuji vám, pane předsedo, jenom velmi stručně. Měla jsem eh, možnost tam zajet eh, začátkem, před eh, určitou dobou a bohužel jsem neměla možnost nastudovat detailně vaši zprávu, ale to, co jsem se dočetla, skutečně potvrzuje tu katastrofální humanitární situaci, která tam panuje a zároveň také vidíme zásku politické moci i obecné bezmoci Evropské unii poskytnout odpovědi, poskytnout ochranu a skutečně náležitým způsobem vystupovat na ochranu osob, protože také mnoho lidí umírá a před našimi zraky mizí celá civilizace. A slyšeli jsme také v těch eh, dnešních odpoledních zprávách informace, o těchto věcech můžeme říct, ano, tak hlavním dárcem je Evropská unie, nicméně, a chci se na to také zeptat, v souvislosti s podporou humanitárních organizací a nevládních organizací, také slyšíme například o potravinové pomoci přímo pro Sýrii, bych to tak eh, prezentovala podmiňovacím způsobem, tvrdí se, že eh, tuto podporu potom dostávají spíš jenom některé vybrané syrské organizace a nakonec to prospívá Asadově režimu a ti, kdo tu pomoc skutečně potřebují, tak ji nedostávají. Tak to se to tvrdí, že to přijde a podobně dramaticky to prý vypadá také v souvislosti s poskytnutím léků pro osoby kteří trpí nemocemi, kteří trpí chronickými nemocemi a jsou zcela zanedbáváni. My jsme sice hlavními dárci, ale přece jen v souvislosti s touto podporou bohužel nemůžeme měřit úspěšné výsledky. Dostávám se ke druhé části Eh, byla zde náležitě prezentována situace uchazečů o azyl. Já jsem nedávno navštívila Švédsko a tam je docela rozsáhlá syrská komunika, komunita. Jsou tam tisíce syrských eh, rodin a také Švédsko poskytuje ochranu těmto lidem také sdílím to, co zde zaznělo, sice, že potřebujeme solidaritu. I v souvislosti s asilovým právem je třeba postupovat flexibilněji. Zkrátka, je to mimořádná situace, panují tam nelidské podmínky a nesmíme to ztrácet v dnešní době ze zřetele. A také v souvislosti s komunikačními prostředky, které máme k dispozici nechci zmiňovat to, o čem hovoříme zde včerejška, eh, a sice použití chemických zbraní a ta otázka, kdo je tedy dodal. Je o to, že skutečně před našimi zraky umírá celý národ a my víme, kdo zatím stojí i v souvislosti s dalšími událostmi evropské dějin. Děkujeme, děkujeme za veškerá vystoupení. Nikdo další už se nehlásí. Takže tímto děkuji všem těm, kdo se účastnili rozpravy o zprávě o delegaci, která se zaměřovala na syrské uprchlíky v Jordánsku. Prosím, bez mikrofonu. Euh, euh, euh, Takže, jestli tady skutečně dochází k nějakému odklánění pomoci pro eh, Syřany, pro obyvatele, kteří žijí ve vybombardovaných městech a jestli tato pomoc, která je schválená Evropskou unii, se pak dostane tato pomoc eh, režimu Asáda? Je to pravda nebo ne? Question maybe. Ano, to je konkrétní otázka. Možná zástupci, zástupce UNHCR, pan Koštel, by k tomu něco mohl říct ještě předtím, než se dostaneme na ten, k tomu dalšímu bodu o Maďarsku. Takže prosím. Děkuji. Takže UNHCR nezodpovídá za distribuci potravin uvnitř Syrie. Ovšem spolupracujeme s, se eh, svě, světovým, světovým potravinovým programem a dalšími organizacemi, které dávají tu pomoc tam, kde je to potřeba, včetně zón, které jsou kontrolovány opozicí a které jsou kontrolovány eh, vládou. Pokud eh, bych, nikdo nemůže říct, že žádná pomoc není eh, tedy zcizena, to eh, říci nelze, ale koliký je, to je jiná otázka. Když například z Damašku do Alepa se dalo dostat jenom přes 32 checkpointů z nichž některé byly vládní, ty další byly v rukou eh, syrské opozice. Když říkám syrská opozice, tak to často ani nebyly syřané, Čečenci, Afgánci a další národy. U každého checkpointu je potřeba projednat průchod. To znamená, že je jasné, že nemůžeme říct, že se nestrácí žádná pomoc, ale snažíme se, aby to bylo, bylo co nejméně, nejméně. Teď se situace zkomplikovala, těch je tam těch checkpointů už 50. Jsou tam opět zóny, které jsou kontrolovány vládou a opozicí je to fluidní, to, co jedne, jeden den je v rukou opozice, pak v druhý den je v rukou vlády. Takže musíme eh, dávat pozor, nedochází k masivnímu defraudování té pomoci, ale v takto těžké situaci jde zejména o to, aby se eh, co nejvíc pomoci dostalo těm potřebným. Takže to bude vše pro tuto chvíli. Z hlediska tedy eh, otázek delegace pro Sýrii a, a situaci tedy uprchlíků, syrských uprchlíků v Jordánsku. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Další bod to je bod číslo 17, kde si vyslechneme informace o e, situaci v oblasti základních práv, normy a postupy v Maďarsku po takzvaném čtvrté změně, čtvrté úpravě. E, Projednáme návrh zprávy, kterou předkládá pan kolega Tavares. Máme tady usnesení z 12. února 2012 o politickém vývoji v Maďarsku, kdy Evropský parlament nám dal mandát dále sledovat tuto věc, tedy zda byla doporučení realizována a kým způsobem se přistoupilo ke zjištění naší zprávy. Pan Tavares již předložil pět pracovních dokumentů k jednotlivým konkrétním tématům a nyní předkládá návrh zprávy. Prosím, pane Tavaresi, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, jak víte, Máme před námi dlouhou práci. Připravili jsme pět pracovních dokumentů, z nich čtyři byly kosignovány politickými skupinami, které se rozhodly zmenovat stínové zpravodaje. Také jsme byli v Budapešti, kde jsme prováděli zjišťovací misi. A měli jsme úzké kontakty s maďarskými orgány a s jednotlivými poslanci, kteří jsou do tohoto zapojeni. Nyní jsme tedy ve fázi, kdy jsme si vytvořili určitý hmm, základ pro naši práci a všechny politické skupiny se do toho zapojily, maďarská vláda se k tomu vyjádřila a jejich komentáře a vyjádření byly zakomponovány do této zprávy. Čili ta metodika od začátku se snažíme pracovat ve vzájemné spolupráci transparentně a spravedlivě. Máme tady tady návrh zprávy. Takže nejprve možná začněme takzvaným epigrafem, který máme v této zprávě. To je trošku neobvyklá věc. O co jde? Jde o to, že tady je takový úvod, taková hm, část básně, maďarské básně, básně maďarského hm, básníka je revolucionáře roku 1848 Epif Šándor a jeho báseň zní následovně. Snad tu maďarskou výslovnost příliš neskazí. Which approximately... Velice volně, to znamená, nemáte domov, pokud nemáte práva. Tady tento epigraf je zde protože tímto jakým si způsobem se snažíme odkázat na velmi bohatou jazykovou a historickou tradici. To sice ano na jedné straně, ale zejména jsme tam tuto úvodní část dali proto, že to je velmi důležitá část politického systému, tedy domov je pouze tam, kde je i právo domov nemůžete mít tam, nemůžete se cítit bezpečně tam, kde nemáte pocit práva, kde se necítíte být respektováni. Stejně tak by se dalo říci, že tam, kde se buduje právo, kde se činí pozitivní konstruktivní kroky pro zajištění a zabezpečení práv, tak tam si stavíte i domov. A v tomto případě mm, se dá dokonce říci, že i po o 150 let později, to je něco, co děláme i my v Evropské unii, kdy se snažíme stavět dům, domov plný práv. Domov plný práv, práva, právní stát pro všechny evropské občany. Když se podíváte na smlouvy, tak první důležitá věc, kterou si přečtete, článek 2, článek 1 pochopitelně je, že členské státy si přejí vytvořit Unii a článek 2 hovoří o tom, že základy nebo že Evropská unie je založena na hodnotách, jako je respektování lidské důstojnosti, demokracie, práva, rovnosti, respektování lidských práv, včetně práv osob, kteří patří do menšin. Je to poměrně nová věc, tento článek tam je až od roku 2009. Protože toto tam dříve nebylo, tak podle mě to představuje důležitý přechod Evropské takový důležitý moment pro Evropskou unii, kdy se s ní stává unie demokracií, a to skutečně v množném čísle, nebo respektive unie demokratických hodnot. A tady tento článek, to není nějaký eh, byrokratický vynález z Bruselu, od evropských úředníků. Na no, pak toto byla možnost členských států. To si kolektivně e, vytvořili, zapracovali tam členské státy a konkrétně i Maďarsko se toho aktivním způsobem účastnilo. Dá se říci, že i část článku 2 byla přímo navržena maďarskou vládou e, s ohledem na osoby patřící do menšin, s ohledem na příslušníky menšin. A následně to, to bylo přijato jako základ pro členské státy. Přičemž Maďarsko bylo první, protože Maďarsko jako první stát dokonce ratifikovalo Lisabonskou smlouvu a v rámci ní také článek 2. Což tedy odkazuje nejenom na tu první část, kterou jsem parafrázoval, ale říká se tím také, že tyto hodnoty jsou hodnotou naší společnosti, hodnotami společnosti, která aspiruje na co nejvyšší demokratické hodnoty. Pluralismus, transparentnost, otevřenost, s ohledem na genderovou rovnost, rovnost pohlaví a tak dále, všechny tyto věci. A toto jsou také hodnoty, eh, které odráží třeba i duch roku 89, anebo v případě naší země duch roku 74. Jinými slovy, Eh, sounáležitost s Evropskou unii pro evropské občany představuje symbol toho, že naše práva budou bráněná. My nemůžeme opustit naše evropské bratry a sestry, jestliže jsou ohrožena práva někoho, tak jsou ohrožena práva všech. A v tomto ohledu historie Maďarska jako země také je dokladem těchto věd, událostí, třeba smluvíme události z roku 56 a podobně. Čili teď je otázka, jak seriózně, s jakou vážností přistoupit k článku 2. A já myslím, že u nás v parlamentu není pochyb o tom, že k tomu musíme přistoupit se vší vážností, protože máme tuto odpovědnost, jsou to hodnoty, jsou to hodnoty Unie a mají tedy přímý dopad na instituce Unie. A dále eh, rovněž v článku 3 vidíme, že První cíl Unie je podporovat hodnoty článku 2, což znamená, že máme nejenom odpovědnost pasivní, ale máme také aktivní, aktivní odpovědnost podporovat, eh, bránit tyto hodnoty. Máme tady také článek 4, vzájemná spolupráce. A tedy musíme se snažit odstranit jakoukoliv překážku bránící realizaci a prosazování těchto hodnot, protože tím by byla ohrožena důvěryhodnost Unie jako takové. Pochopitelně, když budeme brát tyto hodnoty se vší vážností, tak to také znamená, že musíme to všechno realizovat s velmi vážnou, seriózní metodikou. Musíme, provádět, musíme tady brát, eh, dávat velký pozor na různé pozměňovací návrhy, změny, novelizace a podobně. Jedná se o velmi dlouhý dokument. Jednotlivé komponenty, jednotlivé části spolu vzájemně souvisejí, dává to všechno smysl, jenom když se to vezme pohromadě. Já bych tady apeloval na všechny, aby se s dokumentem seznámili jako s celkem. Upozornil bych jenom na některé věci. My jsme e, na prvních stránkách, tam, kde se hovoří tedy o společných evropských hodnotách, e, já tak následně tam naleznete takový obecný kontext této zprávy, kde se hovoří o ústavních a institucionálních změnách, které proběhly v Maďarsku posledním roce a půl nebo nějakých dvou letech. A jak víte, tam probíhá celá řada změn. Došlo ke změně ústavy, došlo tam k nastolení jaké nového pořádku, byl přijat eh, základní eh, zákonný akt, který již byl čtyřikrát novelizován Potom jsou tam takzvané kardinální zákony. Základní zákony, ty musí být přitajeny minimálně dvou třetinou většinou, což je ovšem velmi snadno dosažitelná situace eh, vzhledem ke stávající konstelaci maďarského parlamentu. Dále je tam 26 různých témat, které podle ústavy může upravovat parlament prostřednictvím tzv. těch základních kardinálních zákonů. Přičemž už bylo eh, dokonce schváleno 49 takových zákonů. A také tam došlo k celé řadě dalších eh, legislativních právních změn, nějakých 500 změn, o kterých už hovoříme. S postupem času institucionální změny, jmenování osob a tak dále a tak dále. Následně jsme přistoupili k eh, vyhodnocení toho, co to znamená pro různé sektory jak ústava, tak tyto základní zákony mění základní rámce toho, co můžeme nazvat základní pilíře demokracie. Jednak základní předpoklady pro fungování soudního systému, ústavní soud. To vše má následně zase dopady na mm, hlavní zásady oddělení moci, otázky jako je svoboda médií, pluralita médií, mm, kde opět parlament má veliké pravomoci podílet se na složení a podobně. My jsme se tam setkali se zástupci mediálních orgánů v Budapešti a ta pluralita tam příliš není. Přičemž Eh, během toho nějakého dvouletého dosavadního mandátu došlo k vypracování objektivních dat k otázkám, která jsou pro nás velice důležité. Například zjistit, zda tam dochází k nějaké sebecenzuře novinářů, zda nějaké napadá na nezávislá práce novinářů, zda se vměšují nějak do jejich práce a tak dále. Takže tyto mediální orgány mohli vytvořit takové vyhodnocení nebo mohli zadat takové posouzení nějakým nezávislým pozorovatelům. Dále také bereme v potaz změny, které realizuje, mm, které tam jsou realizovány. Některé z těch doporučení nejsou realizovány tak, jak to navrhuje mm, Benátská komise, Například co se týče Národního státního soudního úřadu, my jsme se setkali s příslušnými zástupci v Budapešti a nebylo vůbec zřejmé, zda ten Národní soudní úřad, který je jmenován exekutivou a ministři zároveň mají správní pravomoce vůči soudnictví, tak zda tady tento eh, soudní úřad může postupovat případy od jednoho soudu ke druhému během soudního řízení nyní tato novela věci trošku vyjasnila, ale ne takovým způsobem, jak očekával parlament. Že my jsme doufali, že zjistíme, že takovéhle věci možné nejsou, ale bohužel jsme zjistili, že možné to je, že určité typy případů se mohou cíleně přesouvat z jednoho soudu ke druhému. Dobrá, dále tedy eh, po takovémto obecnějším kontakt, kontextu přistupujeme k určitému vyhodnocení, posouzení. Pan předseda přerušuje a říká, pane Tavaresi, chtěl bych říci následující. Čeká nás ještě společná schůze s výborem AFKO. Ta má začít v 17.45. A všichni členové AFKA sem přijdou do tohoto sálu, aby se zúčastnili této velmi důležité společné schůze, která se má týkat přistoupení EU k Evropské umluvě o ochraně lidských práv. Já tedy bych vás chtěl požádat, zda byste to mohl nějakým způsobem schrnout, tu vaši prezentaci, abychom mohli otevřít prostor již pro rozpravu, aby mm, ti, ti, kdo si přejí vystoupit v debatě, měli možnost. A musím upozornit, že budu muset omezit váš řečnický čas. Dobře, děkuji, říká řečník. Ano, ale musíte si uvědomit, byla to dlouhá práce, takže člověk má tendenci o tom dlouze hovořit, ale pokusím se to vzít tady stručně. Well, the question that I have that I had posed to the Libe committee the last time that we have discussed this. Dobře. Já bych chtěl tedy říct říci následující. My jsme se dále tedy snažili podívat na to, zda ty změny, k kterým tam dochází, jsou systémové, systémové povahy. A v případě, že to jsou systémové změny, tak zdá, tam dochází k tomu, že se přibližují nebo naopak vzdalují od hodnot v článku 2. Stanovisko zpravodaje k obou těmto věcem je jasné. A to sice, ano, jedná se o systémové změny. To ovšem není kontroverzní věc, protože eh, jestliže s tím maďarská vláda souhlasí a je zřejmé, že ty, ty změny jenom odráží stávající ústavní rámec Maďarsku. Co se týče to je druhé otázky, tak se domnívám, že tam lze pozorovat obecný trend. Samozřejmě maďarská vláda, maďarský parlament musela udělat celou řadu rozhodnutí a museli bychom to probírat zákon po zákonu, článek po článku, ale přesto je patrný určitý obecný trend a je patrné, že spíše dochází k tomu odklánění od těch hodnot článku 2, než aby se k ním přibližovali. Takže to je opravdu samo o sobě, již toto je závažné zjištění. A z toho vyplývá následující. Jestliže přistupujeme k hodnotám článku 2 se vší vážností, a jestliže budeme konstatovat, že tam je systémová změna a že tam je obecný trend, který vede k odklonu od hodnot článku 2, a navíc je to trend, který jestliže nebude nějak korigován včasným a dostatečným způsobem, tak se dostane jsme eh, do takového bodu, kdy dojde k zásadnímu porušení těch základních hodnot, tak prostě není možné, aby eh, vše pokračovalo jako obvykle, ať už v institucích nebo v rámci členských států. Tudíž my jsme vytvořili doporučení pro maďarské orgány, k těm tématům, které jsem zmínila. A chtěl bych říct si jednu věc k těm doporučením. Ta doporučení jsou obecná. Já si nemyslím, že Evropský parlament si přeje vidět provádění změn nějakým přesným, detailním způsobem. Ne, co je důležité pro Evropský parlament, co je velmi důležité, je vědět, že ty změny budou v souladu s dohodami zakotvenými ve smlouvách a listinou základních práv. Ale my zejména vytváříme doporučení pro Evropskou unii. Já uvedu čtyři z těch doporučení, která jsou nejdůležitější. Za prvé, pro Evropskou komisi. Doporučení Evropské komise. A já myslím, že ten segmentovaný přístup, který jsme měli do posud, nebyl možná ten nejvhodnější. Protože tady hovoříme o obecné tendenci, tudíž bychom to možná měli také přistoupit nějakým obecným způsobem. Jestliže tedy máme problém s těmi hodnotami v článku 2, tak to je problém. Je to problém, který by měli řešit Evropská komise a dotčený členský stát. A já tady doporučuji komisi, aby komise předložila to, co nazýváme jakousi krizovou agendu eh, ve vztahu k článku 2, tedy že opravdu byly identifikovány zásadní problémy. Druhé doporučení. Myslím, že e, není vhodné, aby evropské instituce přistupovaly k maďarské vládě segmentovaným odděleným způsobem. Naopak, měli bychom všichni pracovat společně. Tedy Evropská komise by měla každodenně spolupracovat s maďarskou vládou, ale zároveň i parlament, i rada by se měli účastnit pravidelného dialogu s komisí a s maďarskou vládou. Takový nějaký trialog podle článku 2. Toto jsou dvě doporučení týkající se konkrétního případu. Ale toto není jenom o Maďarsku, tady jde o mnohem víc než o Maďarsko. Tady jde o to, jak zajistit, že bude určitá kontinuita kodaňských kritérií, které členské státy musí dodržovat, když vstoupí do Evropské unie. A také Eh, se snažíme zajistit, aby v první fázi byl nastaven takový nějaký kodaňský mechanismus, kdy budeme mít nějaké, nějaký depolitizovaný orgán, nějakou vysokou kodaňskou skupinu, která bude mm, se skládat z nějakých opravdu velmi prestižních osobností, třeba ESD, jiné, která bude sledovat práci parlamentu, komise i rady a bude e, řešit určité obavy, které vyjádřilo Maďarsko, ale i jiní. A konečně poslední doporučení, které chci zmínit, je doporučení parlamentu jako takovému, a to sice, abychom schválili konferenci národními parlamenty, národními ústavními soudy, ESD, zástupci občanské společnosti a bude se to týkat konkrétně těch otázek podle článku 2 a jakým způsobem zajistit, že budou materializovány, že budou zajištěny občanům i členským státům. Pane Tavare, se říká pan předseda, již hovoříte skoro půl hodiny a už nám zbývá jenom půl hodiny a už teď se hlásí deset poslanců. Prosím, abyste nám trošku pomohl, protože uh, potom sem přijdou lidé na tu společnou schůzi s výborem AFKO. Určitě to do, zvládnete. Dobře, poslední věc, 30 sekund. Já jsem hovořil o té otázce takzvaná fallibility. Tedy musíme mít eh, tady možnost jakási odvolatelnost nebo možnost odstranit lidi, vyměnit lidi, nahradit lidi. Tento zpravodaj je nahraditelný, tato zpráva je nahraditelná. A to je tedy poslední věc, kterou jsem chtěl zdůraznit a nyní se těším na vaše názory, vaš, vás jako kolegu. Doufám, že tato přispějete k této zprávě. Také doufám, že dostaneme mm, smysluplné vstupy od maďarské vlády, protože demokracie je o tom, že se snažíme zajistit, aby postupy, které máme, umožnily určité opravná opatření. A to je důležité i v tomto případě. Právě s ohledem na ten obsah, který tady máme, tu zprávu, kterou tady máme. Takže těším se na vyjádření kolegů. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou se mluvám, že mi to zabralo tolik času. Děkuji za vaše schrnutí. Seznam žadatelů o slovo stále roste, teď je, se dostal na 14 a zbývá nám půl hodiny, takže prosím, každý tři minuty. Opravdu, myslete na to. Mluvte rovnou k věci. Nejprve stínový zpravodajové, včetně mě. Myslete na čas. Stručně, věcně. Jako první eh, pan, stínový zpravodaj pan Engel. Thank you, thank you. Děkuji. Myslím, že to děláte. skvěle. jsem byl poslední, kdo se přihlásil, ale jako první jsem dostal slovo, to je vynikající. Své tři minuty začnu poděkování panu Tavaresovi za jeho zprávu. Ta zpráva je taková, jaká je odráží různé pracovní dokumenty, které jsme eh, postupně vypracovávali. A je také určitý celkový pocit nikoliv zanedbatelného počtu tohoto výboru. Nicméně, od začátku, a myslím, že budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit, nejen jednou v budoucnu, mám k tomu několik připomínek. <clears throat> často říkám, že to, co se teď děje v Maďarsku z, z ústavního hlediska, z právního hlediska, může být eh, hodnoceno jedněmi tím způsobem, jinými o ním. My se teď pouštíme určitým směrem, který je kritický. Ale existují také fundovaní ústavní právníci, kteří říkají, že to, se v Maďarsku, nemůže být spochybněno. Čili toto ukazuje přesně to, co se děje. Vždy, když dělá, máme co dočinění s právními otázkami, nic nelze interpretovat jenom jedním způsobem. Také chci zúraznit pár dalších bodů a nechám na kolezích, aby pokázali na další pertinentní body v této zprávě. Ale zmíním alespoň jeden, ohledně kterého jsem skeptický. Jsem nesmírně skeptický ohledně doporučení maďarským orgánům které by šly tím, tím směrem, že bychom je nutili, aby ústavnímu soudu dali určitý statut. To se nikdy nestalo v souvislosti s žádnou jinou zemí a já bych e, ne, nebyl příliš, e, příliš by se mi nelíbilo, necítil bych se příliš uh, pohodlně, kdybychom nějaké zemi takto poroučeli, s tím, že víme, že ve 20 i dalších zemích ty ústavní soudy nefungují tak, jak chceme po jednom členském státě, aby fungovaly. Čili to je přístup, který by mě příliš neuspokojil, který by mě trochu znepokojil. A pak je tu ta věčná záležitost uznání církví. 300 eh, církví ztratilo svůj status. Já neznám žádných 300 církví. Možná si existuje 300 skupin, které si říkají církev. A oni nestratili to právo říkat si církev, pouze ztratili ten, to oficiální uznání a to tež je i v mnoha jiných státech. Čili jenom říkám, jsou tam určité prvky, které se mi nelíbí, protože by znamenaly, že jdeme směrem, když se snažíme vnutit někomu něco, co si myslíme, že je správné, ale když to uděláme v případě Maďarska, musíme to udělat e, i všude jinde. Takže tady jde o to, co je rozumné, aby v této zprávě bylo a co není rozumné, aby tam bylo. Asi budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit. Těším se na proces přijímání pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Takže za prvé. Děkuji panu Tavarešovi za odvedenou práci, za eh, všechny ty dokumenty byly vypracovány ve spolupráci s, se všemi politickými proudy a skupinami. Souhlasím se zpravodajem, když se táže, <clears throat> jsme svědkem nějakého systémového přístupu, postoje, změn v Maďarsku a jde to proti hodnotám v článku dvě naší smlouvy? Ano. Naprosto ano. A to, že odkládáme diskusy až doteď, nám dalo také možnost eh, vidět eh, ty změny té ústavy. ten slavný, slavná, ta slavná změna teď eh, té ústavy, ten dodatek byla, eh, byl přijat před několika měsíci, ale je to, je to novelizace, jako kdyby to byla nějaká malá novelizace, ale ono je to devět stránek změn. Čili pokud odpověď je ano, a já to vnímám tak, že ano, že dochází tady k systémovému trendu, je to který jde proti článku 2 naší smlouvy. Můžeme předstírat, že všechno je v pořádku, jako by se nic nedělo, anebo budeme mít nějaký jiný přístup v tomto případě. Pan Engels říká, že specifická doporučení vládě ze strany parlamentu nejsou vítana. <clears throat> Takže co tedy máme říci vládě? aby bylo zajištěno, že budou naše zásady respektovány. Co jim říct, pokud ne tato do, doporučení? Nemělo by to být, neměli bychom přistoupit teď k něčemu trochu tvrdšímu, možná zahájit nějaký postup eh, podle článku 7. Pořád eh, to je potře- bychom to měli probrat mezi sebou a nelze říci, že se všichni mílí, když vidíme, že Rada Evropy, Vídeňská komise, jednotlivé vlády jsou tolik kritické, tak eh, asi je tam něco v, zákle, v, zákle, v zásadě v nepořádku. Také se těším na lhutu pro pozdě, eh, podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Paní Veržia, děkuji. Já se chci připojit k poděkování předřečníků ohledně toho, jak náš pan eh, zpravodaj pracoval. Není to snadné téma. A to víme z toho, jak se o tom hovoří pokaždé, když se ho snažíme zhostit. A on se snažil pracovat dokument, který by, ke kterému by se mohli připojit v maximální míře stínový zpravodajové. Já nechci stigmatizovat Maďarsko, ale musí, Maďarsko musí se hlásit k hodnotám článku 2. A e, Maďarsko je symptomatické z hlediska určitých odchylek od e, základních práv, protože v Maďarsku se věci akumulují. Pan Orbán pokaždé, když na něco poukážeme, tak on vždycky poukáže na jinou zemi, která tento konkrétní bod stejným způsobem nerespektuje. Ale to, co řešíme touto zprávou, je globálnějšího charakteru. Je uh, Evropská unie ochotná se zavázat eh, svým vlastním hodnotám? Já s ním o tom že aby hodnoty a základní práva a hodnoty článku 2 byly v Evropské unii stejně tak uh, dobře hájeny jako svobody ekonomické. Děkuji, paní Volvaj. Děkuji. Dovolte mi, abych pohovořila maďarštině a chci mluvit maďarsky také proto, že se svými maďarskými kolegy chci zvážit, jestli ani, třeba oni nemají takový pocit deja vu. Nemáte také pocit, že už se něco takového někdy během vašeho života stalo? Těsně po revoluci, když náš vlastní ústavní soud zvolil úplně stejný postup, jaký nyní odráží tato zpráva. Jde o toto. Zcela abstraktní pojmy byly zcela náhodně vykládány a tímto způsobem e, došlo e, vlastně k pokažení celé revoluce. Eh, v té ústavě byla věta, že maďarský stát je právním státem a z této věty se potom vyvozovaly různé věci, jako že funkcionáři politických stran, nesmějí být potrestáni, eh, ukradené majetky nesmějí být vráceny zpět a tak dále a tak podobně. A i nyní se používají zcela náhodně různé abstraktní pojmy a jsou zcela náhodně eh, vykládány a zcela účelově. Celá ta zpráva je účelová. Proč? Zmiňuje všeobecné evropské hodnoty. A na základě čeho se filtrují určité hodnoty ze všech evropských hodnot, zrovna ty, které jsou zde vyfiltrovány v této zprávě. A proč se zpráva stavil ho stejně vůči jiným eh, hodnotám, jako je například boj proti chudobě, eh, otázce práv pracujících, anebo rovnosti jednotlivých států. Navíc se takto účelově píše právě o Maďarsku. Podívejme se například na bod D této zprávy. O všech státech musí být vyhotovena zpráva, tak aby bylo možné posoudit, zda členské státy respektují nebo nerespektují e, evropské hodnoty po vstupu do EU. Kde jsou tyto zprávy? Vznikly tyto zprávy o jiných zemích, nebo ne? Dále se zde zmiňuje článek číslo dvě, ale když se podíváme na článek číslo čtyři, tak vidíme, že Evropská unie respektuje, musí respektovat rovnost všech států. Ukažte mi, kde to je respektováno. Navíc respektuje národní identitu. A národní identita je neoddělitelná od ústavního pořádku daných zemí. I toto jsou články, které třeba číst a které třeba respektovat. Jak jsem již uvedla, jedná se zde o naprosto svévolný postup a většina maďarských občanů už toho má dost. Nesmíte nám hrozit zavedením článku 7, to, že by Maďarsko už nemělo e, právo hlasovat, bylo tohoto práva zmaveno, to nemůžeme přijmout. Děkuji, já jsem rovněž stínovým zpravodajem a budu hovořit eh, španělsky, aby to bylo um, eh, rychle a přesně. Takže já chci uh, pr- předně poděkovat a vyzdvihnout práci pana Tavareše, neboť je to dlouhý dokument, ale dobře vyvážený. Poukázal jste v něm na význam všeho, co souvisí s právním řádem, s právním státem, základními právy, lidskými právy. To všechno je i v našich ústavních hodnotách, hodnot, i v hodnotách, které jsou v v e, smlouvě o fungování Evropské unie. Jsou to naše základní hodnoty, takže já sdílím ten přístup, že Evropská unie není jenom jakýmsi celkem demokratických států, ale je e, tu také proto, aby hájela demokratické hodnoty. A to není jen jakési seskupení for a procedur. Jsou tu také věcné hodnoty, základní hodnoty, včetně účasti menšin na legislativním postupu. Práva opozice. Vůči těm, kdo jsou ve vládě. To je určitá známka identity demokracie. Demokracie přece není jenom demokracie většiny, to není v žádném členském státě. A není to také demokracie, která je eh, stanovena v v, ve smlouvě o fungování Evropské unie. Že musí být eh, určitá většina, která je u moci, ale zároveň přitom eh, respektování práv menšin. Kodaňská kritéria eh, rovněž nejsou něčím, co by bylo nějak vně toho dokumentu. Kodaňská kritéria znamená, že musíme kontrolovat určitá kritéria, ze strany kandidátských zemí, ale nesmíme samozřejmě polevit v, ve chvíli, kdy se stanou eh, země členy Evropské unie. Někdy se objeví určitá váhání, určité kolísání, kdy máme pocit, že se proti nějaké zemi tady diskriminuje, třeba teď Maďarsko, protože zrovna hovoříme o Maďarsku. Ale Maďarsko tu není žádným pokusným králíkem nejsou to žádná plošná obvinění vůči Haně Maďarsku. Maďarsko odvedlo svou práci na cestě k přistoupení do Evropské unie. jako jakýkoliv jiný členský stát. A to, co se teď eh, děje ve vztahu k maďarským orgánům, nebylo jen tak nadarmo, má to i své výsledky. Já jsem se účastnil delegace v Maďarsku, velmi rozumně jsme hovořili s místními orgány, existuje e, řada růz... problémů. Otázka je tady e, samozřejmě otázka soudního systému, dále e, ohrožení plurality antisemitismus některých politických kruhů v Maďarsku. A to, jak si oživuje některé přízraky minulosti, zejména ve vztahu koexistence v Evropské unii. A pak je to volební záležitost. Blíží se volby Nemusíme musíme zajistit, aby existovala demokratická kontrola těchto voleb. Zejména evropských voleb v roce 2014. Vídeňská, eh, tedy eh, Benátská komise eh, se tím také zabývá. Takže rozjíždí se tady celý proces, ale pořád ještě zbývá odvez hodně práce. nyní chci předat slovo panu Kirchhoffovi. Hovořím za za paní McIntyre. Nebudu teď zacházet do podrobností. Určitě budeme mít příležitost o té zprávě ještě dál hovořit. Ale chci vám jen říct, pane předsedo, vám a několika dalším na tomto výboru, tedy lidem, kteří mají politický náhled na uh, Maďarsko, že tento výbor musí být velmi obezřetný. My jsme varovali již dříve v souvislosti s Bulharskem. Paní Matie a dalšími jsme byli varováni, že nesmíme připustit, abychom se stali vyšetřovacím výborem, který bude vyšetřovat, co se děje eh, v členských státech, které jsou zastoupeny v tomto výboru. Ani eh, ne, se nesmíme stát jakýmsi depozitářem politických argumentů o nějakém státu, neboť to nám nepřísluší. Pokud v nějakém státu jsou určité standardy, které jsou spochybnitelné a exist, evidentně existuje důvod takovým obavám, ohledně některých otázek, které se tam dějí. Pak by se to mělo řešit i ve vztahu k řadě jiných členských států a v takovém případě mám, je naší rolí předat tuto záležitost komisi, která je strážcem smluv. A hodnocení má provést komise. Toto hodnocení by nemělo probíhat v tom politickém prostředí, v něm tady zasedáme. A odkaz na tu ústavu není až tak uspokojivým. Já třeba zastupuji zemi, která ani nemá písemnou ústavu. Když se podíváme na to, co se dělo v 20, v mnoha Eh, v dalších státech uplynulých 20 letech, to bylo velkým zdrojem inspirace, tedy setřesení ha eh, autoritářských vlád. ale je eh, nevyhnutelné, že do určité míry dojde v některých zemích k určitému určitým pohybům v rámci toho, když se transformují z té, z té despotické vlády v demokracii. Ale i když samozřejmě jiní na to budou mít své politické názory. Já jsem z mé perspektivy však, a doufám, že to, tím zastupuji i názory paní McIntyre, která byla na té návštěvě a která velmi pozitivně přispěla k té zprávě. My se na tu zprávu velmi pečlivě podíváme. Já vítám to, jak to bylo prezentováno. Ale ještě jednou říkám toto. Nestaňme se vyšetřovateli neboť to přísluší těm, které platíme to v komisi. Ti by to měli za nás udělat. To je můj názor a doufám, že to zohledníte. Děkuji, paní Bauer. Děkuji vám, pane předsedo, já budu velmi stručná a požádala bych vás o to, abyste čas, který nevyužiji já, věnovali kolegyni Kinzigal. Já si kladu následující otázku. Zda u bodu odovodnění GH čteme nějaký osobní názor, anebo se jedná o objektivní fakta. Žádala bych o to, aby zde výbor také diskutoval porušení, porušování práv menšin. Co se týče bodu číslo 61, ráda bych se zeptala, zda Benátská komise, respektive jejich doporučení, eh, mají větší váhu než ústava nějakého státu. Myslíte si, že něco takového může být nadřazeno ústavě? kde se například požaduje to, aby opět byl nastolen právní stát v Maďarsku. Myslíte si skutečně, že Maďarsko není právním státem? Myslíte to vážně? Byla bych ráda, kdybyste mi mohli na tuto otázku odpovědět. A jak už jste říkal kolega Kirchhoff, často vůbec neposloucháme, co říká druhá strana a bez toho hodnotíme. Paní Gál. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že tady v tomto výboru setkáváme po velmi zdlouhavém a neobvyklém postupu, kdy jsme se zabývali situací v Maďarsku. Tedy po jednom roce, kdy jsme viděli celou řadu neobvyklých řešení, pět pracovních dokumentů, opětovné, opětovné projednávání maďarského případu. Každý měsíc pomalu už to máme na pořadu jednání. A teď tady máme před námi velice neobvyklou zprávu. Máme tady zprávu z vlastní iniciativy, která je 31 stran dlouhá pokud si dobře vzpomínám, tak mně nebylo nikdy dovoleno vypracovat zprávu z vlastní iniciativy, která by byla delší než tři strany. Toto je tedy velmi neobvyklý postup. Takže ještě jednou, toto je zcela neobvyklé, co tady máme. A chtěla bych říci, že toto nemohu shledat přijatelným, abychom se zabývali případem Maďarska, abychom se zabývali eh, institucemi, ústavou a vším tímto a abychom je kritizovali nebo abychom říkali, že jsou problematické, jestliže podobná ustanovení či řešení či instituce existují i v jiných členských státech a nikdy nebyly nějak napadány či kritizovány. Takže dokud se nebudou takovéto věci dít v případě všech členských států, kde stejně naprosto totožná řešení rovněž existují, tak musím konstatovat, že toto je jasný důkaz takzvaného dvojího metru, dvojího přístupu, dvojích standardů. A já považuji stejně tak za mimořádně neobvyklé, že v této zprávě popisujete a kritizujete taková řešení, která v Maďarsku existují třeba již od 90. let v maďarském právním systému a přitom předtím nikdy nebyly napadány, nikdy nebyly kritizovány a vy nyní najednou říkáte, že jsou neakceptovatelné. Což Eh, je narušením právního státu a hovořím třeba o těch pravidlech eh, dvoutřetinová většina a tak dále. Toto nikdy nebylo nějak spochybňováno do té doby, než to začala používat sociálně liberální vláda. A nyní najednou jsou tyto postupy shledávány zcela neakceptovatelnými a nebezpečnými. Chtěla bych ještě dále pokračovat. Domnívám se, že e, tato 31 stránková zpráva je plná rovněž faktických chyb, tvrzení a výkladů, a to se dá říct dokonce zavádějících výkladů. A povím vám proč. Je to proto, že jestliže byste vážně, vzal vážně jakoukoliv reakci, jakoukoliv odpověď, kterou vám poskytla vláda na jednotlivé části pracovních dokumentů, tak by se tyto opakované věci sem nemohly znovu dostat jako prohlášení, která prostě nejsou pravdivá. Dále Eh, přebíráte tady veliké množství citací z rozhodnutí ústavního soudu, ale je velice zajímavé, že tyto citace jsou pouze takovými částmi rozhodnutí, které prokazují, že tady je určitý problém. A přitom další části, kde třeba nijak není vysvětleno, proč Některé věci byly nezbytné, jako třeba čtvrtá změna, eh, ten čtvrtý dodatek, tak to se tam vůbec nikde neobjevuje. Čili je velmi zajímavé, konstatovat, že vy přebíráte jednu část rozhodnutí a úplně ignorujete třeba ty jiné části. To je opravdu zavádějící a já se domnívám, že tady nelze hovořit o dobrých úmyslech. Dále bych chtěla ještě doplnit, že my i vy tady říkáme, že ne, my nemůžeme sehrávat úlohu soudu. Vy ani my nemůžeme sehrávat úlohu soudu. A přitom to vypadá, jako kdyby tato zpráva se stávala žalobou, obžalobou v soudním řízení. A to je zcela neakceptovatelné, protože ta, ní, ta druhá strana nemá žádnou možnost být vyslechnuta, nemá žádnou možnost nějakým způsobem e, napravit, e, vyřešit ta obvinění, která tady zaznívá. Je tedy opravdu nevhodné, aby se tady říkaly takovéto věci, které prostě nejsou pravdivé. A jestliže dovolíte, pane předsedo, tak nyní bychom si to mohli projít článek po článku těch 31 stránek říci, který článek je chybný, který článek je určitým výkladem, určitým tvrzením. A to by byl férový přístup našeho výboru, protože jinak si myslím, že nemůžeme vůbec nic říci eh, k nějaké spravedlnosti, férovosti této debaty a usnesení. Dále. Já vím, že máme málo času, ale ráda bych svoje vystoupení dokončila. Podívejme se nyní na část doporučení. Já se domnívám, že tato doporučení a tón těchto doporučení, to, jak jsou formulována, že to vše je celá matoucí. Je to naprostým zmatením jednotlivých úloh. Vy tady jdete nad rámec orgánu, který byl svobodně zvolen Národním parlamentem, svobodně zvolené vlády, které mají nás náležitou legitimitu proto, aby přijímali zákony a proto, aby nastavili systém tak, jak si přejí. Čili takovéto zmatení zákonů je zcela neakceptovatelné a my všichni máme pocit, nejenom já, ale mám pocit, že prakticky všichni, kdo budou kdo si vyslechnout tato doporučení, tak budou mít pocit, že to jsou jakési příkazy Maďarsku a e, musím říci, že pokud byste takto přistupoval k jakémukoliv členskému státu v rámci unie, tak by unie okamžitě se musela rozpadnout. Já se tedy domnívám, že celkově tato metoda, tento přístup, tato doporučení, jak to děláte, tak pokud nebudete do té doby, než budete stejně přistupovat ke všem členským státům a aplikovat stejné modely, tak toto vše je zcela neakceptovat. Paní Gal, omlouvám se, ale opravdu vás musím přerušit, ani pan Vadehoze. Děkuji vám, pane předsedo. Já pocházím ze sousední země, která hraničí s Maďarskem, jsem z Rakouska, Maďarsko je naším sousedem nejmilejším. Máme významné společné dějiny, rok 1956 i rok 1989, kdy byla, byl stvrzen pád železné opony právě na našich společných hranicích. Velmi sympatizuji s maďarským národem a také trpím eh, vývojem situace. Zdá se, že neexistuje už žádná cesta ven z této diskuse. Rakousko eh, v eh, době kolem roku 2000 také zažilo sankce, které byly nesprávné a nepřiměřené a de facto vytvořily vnitropolitickou situaci, kdy jsme se nemohli dostat vůbec té situace ven, která nás svírala, takže chápu psychologicky vývoj i této situace. Není na čase, abych zde nyní prezentoval svoje politické postoje, které samozřejmě mám a v mnohem se odlišují od toho, co se právě v Maďarsku odehrává, ale domnívám se, že zpráva kolegy Tavareše je důležitá také proto, protože se snaží a my ji můžeme ještě změnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů, protože se snaží právně pozitivisticky eh, tu situaci odvést od toho hodnocení, ale položit si otázku, jak to lze celé vnímat na základě faktů. Já si myslím, že to je opravdu důležitý pokus, jak se dostat z tohoto dilematu ven a myslím si, že je to důležité pro nás, pro všechny, eh, protože eh, pokud protože je to opravdu velké dilema protože jsou zde i různé nedemokratické síly mezi, eh, mimo náš systém. Takže je důležité, abychom ty zásadní problémy překonaly. A tato agenda alarmující, která je navrhována, hm, tak tento postup eh, znamená, že pokud podobným situacím dojde v jiných státech, tak se budou řešit podobně. A to by byla pro nás, jako pro Evropany, velká šance. Na závěr mi dovolte říci, že je důležité také doporučení, aby se k tomuto problému konečně také vyjádřila rada. Přenechat to jenom USA s tím, že Rada Evropské unie se vůbec nevyjádří, to si myslím, že je opravdu zvláštní věc. Děkuji vám, pane předsedo. Nejsmutnější na celé situaci je to, že většina Maďarů tento postup vnímá jako něco velmi nespravedlivého. A to vede k tomu, že se čím dál tím méně, že čím dál tím méně věří evropským právům a hodnotám, i když se pan zpravodaj a další o ně právě zasazují. Jsou zde zvláště dvě věci, které skutečně velmi zdraňují eh, Maďary a jejich smysl pro spravedlnost. Jedna spočívá v tom, že zkrátka nikdo, nikdo nemůže věřit tomu, že by to bylo pouze a výhradně Maďarsko, že by Maďarsko bylo jediným členským státem, který je třeba monitorovat. Pak by bylo třeba kontrolovat a monitorovat i jiné členské státy. A potom je zde i další aspekt a já očekávám odpověď na tuto otázku. Mnozí se mě doma ptají, jak je to možné, že během vlády eh, pana eh, premiéra Dilčányho během sociálně demokratické vlády došlo k některým věcem, které nejenom eh, zraňovaly evropské hodnoty, ale skutečně skandálně byly namířeny proti evropským hodnotám. Například jsme často mluvili o tom, že při demonstraci v říjnu 2006 policie za dobách sociálně demokratické vlády nechala zmlátit brutálně občany, ženy i děti a nebylo z toho vůbec nic. Ale je zde řada jiných příkladů tež a lidé se mě doma ptají, proč se tím Evropská unie nezabývala, nezabývá. Vedoucí eh, tajné služby Maďarska. Nechal zaměstnat ruské tajné agenty v maďarské tajné službě, aby monitorovali maďarské tajné agenty, aby zjistil, zda jsou spolehliví nebo ne, zda mají blízko k Fidesu nebo ne jsme členskými státy na to, co můžu doma občanům říci, když mi položí otázku, proč se Evropská unie tímto tématem nezabývala. Evropská unie e, nebyla rozhořčena touto věcí. Také nebyla rozhořčena tehdy událostmi z roku 2006 tím policejním zásahem během demonstrací. E, je zde určitý protimluv všichni, kdo sledují tento postup zvenčí, tak mají pocit, že zde prostě panuje pomlouvačná kampaň vůči Maďarsku. Děkuji, já budu také mluvit maďarsky, pane eh, předsedo, protože i pan Tavareš eh, eh uvedl na úvod maďarskou báseň. V Maďarsku člověk nechápe, co se v posledních sto letech eh, děje. Slyšeli jsme zde ten eh, citát, že bez práv není domova. Lidé prostě nechápou, co se v Maďarsku děje. Edith Bauer zmínila kodaňská kritéria, zmínila také Benátskou komisi. Kodaňská kritéria. A doporučení Benátské komise je třeba také chápat v souvislosti se Slovenskem. Protože na Slovensku tam byl případ Benešových dekretů a tehdy to nebylo tematizováno. Všichni mluví o antisemitismu, o menšinách, o právech menšin, o náboženství, o církvích. A nemáme jediného příslušníka menšin, jediného příslušníka církví, nebo jediného příslušníka e, nejrůznějších romských organizací nebo například židovských organizací. Nikým takovým jsme se nesetkali. A pan Engel se ptal, jak je to s těmi třemi sty církvemi. Tak například eh, takové církve, eh, jako například takzvaná církev čarodejnic a jiné organizace byly zakázány. na závěr chci říct toto. Tuna Andor je eh, předsedkyní Národního soudního orgánu a spolu se s Národní soudní radou jsme mohli strávit pouze půl hodiny a s nevládními organizacemi jsme strávili mnohem více času, takže kolik, tolik na toto téma, nakolik faktická objektivní byla ta cesta delegace. Doufám, že mnozí předloží pozměňovací návrhy na to, aby byla vypuštěna celá řada míst ze zprávy. Děkuji. Děkuji. Já mám určité dejavy, protože před eh, třema lety jsme byli v Itálii, aby jsme prošetřili, jak jsou snímány otisky prstů eh, romské populaci Berlusconiho vládu. Byli jsme zklamáni, když jsme nic nezjistili. Vrátili jsme se zpátky Zjistili jsme, že jsme byli zneužiti k politickým cílům. A když tu konkrétně dva odstavce, které hovoří o antisemitických a antiromských eh, tendencích eh, nebo eh, projevech v Maďarsku, tak tehdy jsme v Itálii nic nenašli. A teď v Maďarsku tento sentiment proti Romům a antisemitický sentiment je daleko méně citelný než před několika lety, kdy byly eh, skutečně eh, byla série určitých eh, vražd. Soudci to stále vyšetřují, protože není jasné, jestli se náhodou na tom nepodílela nějakým způsobem tajná policie. A říkat, že roste antisemitické, rostou antisemitické antiromské projevy, to tedy nevím, protože v uplynulých několika letech eh, eh, Maďarsko pod vedením pana Orbána se účastnilo veškeré eh, práce v evropských institucích. Takže jsme pracovali velmi usilovně, snažili jsme se dokázat Evropě, že antisemitismus a protiromské cítění je potřeba, se musí potírat jestliže to maďarská vláda nezařadila, kdyby to nezařadila tedy na, do agendy v roce 2011, tak bychom neměli stále ještě ty nástroje na potírání e, těchto nešvarů. Ovšem, je to maďarská vláda, a to říkám jako nikoliv jako maďarka, ale jako zpravodajka pro hodnocení eh, eh, akčních plánů, pro romskou, romské začlenování, tak mohu říci, že jako zpravodajka k této záležitosti, což probíhá taky na výboru FEM, že Maďarsko mělo nejlepší výsledky ze všech integračních strategií Evropské unie. Další dvě, dva státy jsou Švédsko a Finsko, kde je pár tisíc Romů, ale my máme minimálně 100 tisíc osob, které, eh, kterým se má pomoci je potřeba zmobilizovat média a skutečně šířit pravdivé informace tak, aby to, abychom bojovali proti antisemitismu a proti sentimentu proti Romům. Vy jste tady citovali, že eh, je tady legislativa v klíčových oblastech, která má potírat eh, nenávistné projevy. Ale vy jste neřekli proč. Je to proto, že před Orbánem byly v ulicích skupiny, které vykřikovaly eh, cikáni, ehm, eh, smrt cikánů a podobně. Takže Orbán eh, vysvětlil včera na zasedání Židovského kongresu v Budapešti, co působí, co vyvolává antisemitismus a protiromské cítění v Evropě. Ale neřekl, vysvětlil to krásně, ale neřekl jednu věc. On řekl, že ta ekonomická zátěž na každého občana v Evropské unii působí eh, toto cítění. A vy víte, že to má ekonomické důvody. Ale on neřekl jednu důležitou věc. Že předpojatost Předpojaté zprávy jsou právě jednou z těch věcí, které škodí romské a e, židovské komunitě. To je to, čeho se bojíme nejvíce. Děkuji, paní Sidevel. Děkuji, pane předsedo. Chci k tomu říci následující. Tuto debatu máme zas a zas a znovu. Nikam to nevede a souhlasím s těmi napravo i nalevo této sněmovny v tom, že tento výbor by neměl být nějakým soudcem a porotou, mělo by to být postoupeno odpovědným orgánům, takže já bych velice doporučovala, abychom zahájili oficiální postup do článku 7.1. A chtěla bych také říci, že jednoznačně odmítám obvinování jednak maďarských kolegů, ale také jiných kolegů, v tom smyslu, že se jedná o nějakou politickou motivaci, že se jedná o nějaké naše spiknutí, že máme ještě nějaké další důvody. To je, z toho je mi už opravdu zle. Třeba, že Americká vláda napsala dopis maďarské vládě, dobrá, Američany můžete obvinovat z mnoha důvody, ale jistě ne z toho, že jsou nějak politicky motivováni proto, aby kritizovali Maďarsko, nebo snad z toho, že by měli kritizovat nějaké jiné země. Dobrá, ale nemůžete určitě obvinovat Američany, ani OECD, ani Evropskou komisi z toho, že by měli prostě nějaké politické nebo částečně politické důvody. To se mi nelíbí a to odmítám. Myslím, že bychom měli přestat hovořit o nějakém spiknutí a podívat se na tu věc fakticky. Jsou některé části té zprávy správné, možná ano, možná ne, já nevím. Nicméně máte možnost předložit pozměňovací návrhy, stejně jako jakýkoliv jiný člen této sněmovny. Takže přestaňte hovořit jako nějaké oběti, mě už to opravdu unavuje. Zpráva pana Tavarese nevím, zda tady poskytuje úplně komplexní obrázek. Já nedokážu posoudit veškeré detaily v této zprávě. Myslím, že to nemůžeme určitě udělat dnes, tady, nyní. A nechci určitě, aby ta doporučení šla nějak dál ještě, ale byla bych ráda, kdyby bylo zahájení řízení podle článku 10, kdyby se to dostalo pryč z tohoto výboru a Eh, nemuselo se tady neustále dokola řešit. A konečně poslední věc, když se tady hovoří o nějakých dvojitých normách. Já jsem to opakovaně řekla v rámci tohoto výboru. Ano, aplikujeme tady jakési dvojité standardy. Jestliže máte pocit, že jsme zatím neměli tady tuto debatu, nezahájili tento postup. Nicméně to neznamená, že bychom měli opakovat chyby z minulosti. Evropská unie se vyvíjí, když se podíváte na eurozónu, tak uh, my teď děláme věci, které jsme měli dělat už možná před deseti lety. Měníme metody v rámci eurozóny. To je zřejmé. A stejně tak bychom možná měli měnit naše metody a postupy v oblasti lidských zpráv, protože buď to jsme společenstvím hodnot, anebo jim nejsme. A jestliže se domníváme, že tady existuje vážné riziko porušování základních demokratických pravidel a práv, tak bychom měli konat. Jestliže nebudeme připraveni konat, jestliže nebudeme mít tu odvahu to udělat, tak bychom měli přestat vůbec se bavit o hodnotách. Tady nejde o Maďarsko, tady jde o schopnost Evropy bránit své základní hodnoty. A konečně poslední věc, pane předsedo, já bych byla nadšená, jestliže Evropská unie by přišla i do mé země, podívala se na moji zemi, přeskoumala moji zemi, kritizovala moji zemi, podívala se na to, zda moje země neporušuje lidská práva, protože ano, i moje země porušuje lidská práva, třeba v oblasti uchazečů o azyl. Takže klidně udělejte to, přejte do Nizozemí, přejte do nějak, jakéhokoliv jiného členského státu a zkoumejte, zda se tam neporuší lidská práva. Bez mikrofonu. Eh, Prosím o velmi za, eh, stručné shrnutí. Děkuji. Je pravda určitě to, že tato zpráva není jenom o Maďarsku, jsou tam uvedena určitá doporučení, která mohou do jisté míry být řešením koreňského dilematu, ale my jsme to tady projednávali už několikrát. Já bych chtěla doplnit možná nějaké faktické informace, které jsou poměrně důležité. Nebudu zacházet do detailů. Jednak zákon o církvích. Problém s tímto zákonem o církvích je ten, nebo respektive není to o tom, že e, nějakých 300 církví, nevím přesně kolik bylo Hmm, zakázáno. Problém je spíše ten, že to rozhodnutí, zda církev může dále fungovat nebo ne, je založeno na politickém rozhodnutí, je to založeno na parlamentním rozhodnutí, není žádná možnost odvolání nebo opravného prostředku. A jestliže by parlament eh, vytvořil aspoň nějaké minimální požadavky, tak na základě takovýchto požadavků by se církve možná mohly zřizovat či zakazovat, tak by to bylo zcela akceptovatelné. Dále, když hovoříme o antisemitismu, o protiromských náladách, tak víme, že to je něco, co je přítomné v mnoha zemích. Ale problém je ten, že maďarská vláda eh, jmenuje i osoby, které patří do úplně extrémní pravice, které jsou velmi otevřeně protiromské, protižidovské a tak tímto způsobem se umožňuje ventilování takovýchto pocitů. A mm, přitom úloha vlády by v této souvislosti měla být jiná. Je mi to velice líto, že musím říct, ale mm, ty skupiny, ty určité skupiny stále na těch ulicích pochodují. Sice to právně možná možné není, ale oni tam stále jsou a stále tam pochodují. Takže bylo by potřeba určitých systémových změn, e, můžeme sice jít do detailů, ale je pravda, že celkově ten komplexní obrázek je stále ještě velmi nebezpečný. Říkáte, že tady není řada konkrétních problémů, to není pravda, konkrétní problémy tady jsou, ale zároveň problém je ten celek jako takový. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo vám znovu, pane Tamarisi, Tavarisi, abyste to shrnul. Děkuji. Vážení kolegové. One day we will not be in this European Parliament and one... Kolegové, jednoho dne my už tady v parlamentu nebudeme. A když se vrátíme zpátky do našeho běžného života, tak si položme otázku, co chceme, aby Evropský parlament pro nás dělal v otázce základních práv a svobod. Chceme, aby parlament byl aktivní. Chceme aktivní Evropský parlament. Chceme jistotu, že tady bude někdo, koho my jsme si zvolili, protože toto je demokraticky zvolený parlament. A chceme, aby tento subjekt nezůstal potichu, když dojde k porušování základních hodnot a práv. To je to, co já jako občan si přeji, i když už nebudu v Evropském parlamentu. A takto tedy musíme se podívat na to v tomto kontextu. Proč se o této věci nyní bavíme? Protože máme tady určitý mandát pro naše občany a chceme zajistit eh, podle našich povinností podle článku 3.1, že se tady snažíme podpořit brání demokratické hodnoty také i pro naši budoucnost, co by běžných občanů, i ve chvíli, kdy už tady budou jiní europoslanci. A jestliže my bychom nejednali, nekonali takovým způsobem, jaká je naše povinnost, tak budoucí europoslanci by klidně mohli říci, že během mandátu EP 2009 až 2014 tady byly, řešily se určité problémy, stejně jako v předchozích mandátech, ale oni nedělali nic a takže i ti budoucí řeknou, že mají právo nedělat nic. Je nic nedělání volbou? Samozřejmě, je pravda, že v mnoha členských státech je mnoho problémů. To ano, ale já se obávám toho, že jestliže Evropský parlament nebude ze vší vážností řešit problémy v oblasti porušování lidských práv, nyní, když už tady máme článek dvě a před rokem 2009 jsme ho neměli, tak se opravdu obávám, že do budoucna těch problémů v oblasti základních práv budeme mít mnohem víc. Chceme být jako ostatní instituce v historii, které selhaly ve své historické odpovědnosti. Chceme i my zůstat zablokováni v oblasti základních lidských práv, kdy jedna třetina nebo jedna polovina Evropské unie, kdy v jakékoliv zemi, v jakékoliv zemi, může to být Nizozemí, může to být Německo, Portugalsko, Finsko, kdekoliv. Ano, je pravda, že vlády, že parlamenty mají právo na hm, určitou kreativitu v oblasti své legislativy, nastavení svých institucí. Ano, můžete měnit režim ve své zemi, ale jestliže chcete změnit režim ve své zemi, tak to neustále musí probíhat v demokratickém duchu směrem k více demokracii, větší transparentnosti, větší otevřenosti, více práv opozici, parlamentní postupy, které umožní spíše více opravných prostředků než méně. Takže v tomto parlamentu my také použijeme tyto demokratické postupy proto, abychom zajistili co největší pluralitu při vytvoření této zprávy. My jsme tady dnes projednávali názor zpravodaje, ale co bychom měli dostat na konci tohoto procesu je názor celého výboru a názor celého parlamentu. A já vítám jakákoliv stanoviska i stanoviska, která tuto zprávu kritizují. Jestliže dospějeme k názoru, že je tady určitý trend, určitá tendence odklánět se od hodnot podle článku 2, tak myslím, že nejsme oprávněni zůstat nečinní. Ale stejně tak, nejsme oprávněni, a to už se opravdu dostávám ke konci, dělat z nějaké země nějaký modelový příklad, nějaké pranířovat a podobně. Čili, co my musíme udělat a co já se snažím dělat prostřednictvím čtyř doporučení, která se konkrétně vztahují na tento případ. A které, takže jednak apelujeme na komisi, aby konala a dále jsou tam dvě obecná doporučení, která hovoří o tom, že by se tato věc měla řešit v rámci celé Evropské unie. Já se prostě snažím nalézt určitou rovnováhu. Zároveň ale velice vítám jakékoliv to změnací návrhy, podněty jednotlivých kolegů a závěrečné slovo, pane předsedo, chtěl bych ještě poděkovat za práci sekretariátu a za práci jednotlivých eh, kanceláří našich kolegů, kteří během celého roku s námi pracovali. Byla to vynikající práce. Děkuji také svému týmu, děkuji politickým poradcům jednotlivých politických frakcí. Děkuji panu zpravodaji Tavaresovi, děkuji všem členům, kteří se zapojili do této rozpravy. Je opravdu nejvyšší čas, abychom si schrnuli lhůtu pro pozměňovací návrhy, protože o to tady jde. Toto je zatím jenom návrh zprávy, kterou si Poslanci projdou a předloží pozměňovací návrhy. Vhůta je 21. května 12 hodin v poledne, 21. květen poledne a nyní máme neveřejnou schůzi, společná schůze výboru Libe a Avko. Takže prosím všechny ty, kteří se nebudou účastnit těho starší schůze, eh, aby opustili sál v tichosti. Děkuji.